Dobré ráno, dámy a pánové. Myslím si, že můžeme začít. Předpokládám, že další kolegové ještě přijdou později. Musím vám eh, připomenout, že dnes vlastně pokračuje naše schůze, která začala již v pondělí. Dnes je tedy druhá část našeho zasedání. Také bych vás ráda informovala o tom, že někteří z našich kolegů neinformovali o tom, že zde dnes nemohou být, protože mají jiné povinnosti. Někteří jsou eh, doma ve svých zemí. Paní eh, Vana mi napsala, že má něco důležitého v Rakousku a pan Rope místo ní tedy představí předloží její informace jakožto stínové zpravodajky. Potom tam máme také zprávu od pana Poučáka, který nám také vzkazuje, že se bohužel dnešního jednání zúčastnit nemůže. Takže to je tolik z mé strany a myslím si, že jsme nyní připraveni začít dalším bodem na pořadu jednání. Tím je politika soudržnosti v horských oblastech Evropské unie. Zpráva z vlastní iniciativy Horské oblasti představují asi 30 území Evropské unie a hospodářství v těch oblastech často závisí na několika málo odvětvích, především cestovním ruchu a zemědělství. Často zde jsou podobné problémy, jako je odliv populace, nezaměstnanost a horší přístup k veřejným službám. Náš výbor se rozhodl vypracovat tomuto tématu zprávu z vlastní iniciativy a tato zpráva se bude zabývat tím, jak by politika soudržnosti mohla přispět k řešení problémů těchto regionů a jak mohou tyto regiony maximalizovat svůj potenciál pro zaměstnanost a růst pracovních eh, růst a, a růst. Navrhuji lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů na poledne 26. ledna, je to úterý do desáté hodiny dnes tedy máme čas na to, aby paní zpravodajka představila svou zprávu. V deset hodin poté přijde paní komisařka, takže poprosím o desetiminutovou prezentaci a poté dostanou slovo stínový zpravodajové. Možná tím také omezíme řečnický čas. Takže prosím paní zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit bulharsky. Já bych eh, ráda doplnila ještě několik čísel k tomu, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Jde o zalidněnost těchto oblastí. Když vyjmeme Chorvatsko, kde dosud nemáme dostupné údaje, protože Chorvatsko vstoupilo do Unie teprve nedávno, tak 17 až 18 obyvatelstva Evropské unie žije v těchto horských oblastech. Na první pohled to číslo není nějak působivé. Nicméně tyto e, regiony jsou velice specifické, čelí specifickým problémům a také nabízejí specifické e, příležitosti a proto ten počet obyvatel zase není tak nízký. Je důležité e, zabývat se tím, jak může právě politika soudržnosti přispět rozvoji těchto regionů. Během eh, přípravy zprávy jsme se stínovými zpravodaji na tomto tématu pracovali s ohledem na různý stupeň rozvoje těchto oblastí, eh, různou životní úroveň a tak dále a snažili jsme se také vypracovat politický rámec pro budoucí rozvoj těchto eh, oblastí s přihlédnutím k regionálním aspektům. Ten regionální eh, směr není tedy eh, v konkurenci s tím tematickým přístupem. My bychom chtěli, aby se to rozvíjelo paralelně a proto bychom také tuto zprávu chtěli propojit eh, s regionálními strategiemi. My jsme si stanovili takové tři hlavní cíle, tak jak je to také specifikováno v tom dokumentu, který máte před sebou a doufám, že jste si ho alespoň stihli prolistovat. Myslíme si, že je třeba přeskoumat stávající nástroje pro komplexní regionální rozvoj. Samozřejmě mám na mysli evropské nástroje. Za druhé, potřebujeme vyhledávat další dodatečné nástroje na evropské úrovni v rámci evropského přístupu pro účely soudržnosti a rozvoje těchto regionů. A v neposlední řadě Máme také konkrétní návrh na další finanční období. Měli bychom se více soustředit na tyto regiony, hledat pro ně konkrétní programy rozvoje a také případně vyčlenit další zdroje pro ty nejméně rozvinuté regiony. Je zde několik klíčových otázek ta hlavní otázka nespočívá v tom, jaká je perspektiva, jaký je výhled pro tyto regiony, ale zda vůbec ty nejméně rozvinuté regiony nějakou eh, perspektivou mají. Například eh, v Bulharsku, v Karpatech, tam eh, jsou ty problémy obrovské, máme tam 100 míru odlivu populace a politika soudržnosti může přispět k řešení takto závažných problémů. Uh, Některé průzkumy, průzkum ESPON eh, ukazuje, že je možné eh, sem situovat některé, některá řemeslná odvětví. Nicméně chtěla bych říci, že u každé té strategie je třeba vycházet z jedné důležité věci a tou je potřeba zachování přírodního prostředí. My jsme se setkali se zástupci mnoha nevládních organizací, které působí v této oblasti. Setkali jsme se také s místními orgány eh, z horských oblastí. Analýzy ukazují, že tyto oblasti jsou zvláště citlivé na klimatické změny a znečištění. Jak jsem již říkala, čelí společným problémům, ale mají také eh, celou eh, řadu dobrých vyhlídek do budoucnosti. Štínoví zpravodajové i já dobře rozumíme tomu, že jedním z prvních eh, úkolů bude vypracovat jakousi pracovní definici toho, co vlastně ty horské, eh, těmi horskými regiony míníme. Takovou definici již eh, máme v nařízení o fondu pro regionální rozvoj, nicméně to je definice sloužící účelům zemědělství. Postihuje například krátkou zemědělskou sezónu, různé problémy Eh, kterým tam čelí zemědělské stroje a podobně. Ale my bychom potřebovali definici právě v kontextu regionální politiky. V tom textu, který máte před sebou, hovoříme také o těch přilehlých oblastech, jak je to rovněž zmíněno v příslušné evropské strategii rozvoje. A tím naším eh, cílem je tedy zahájit diskuse na tom, abychom dospěli ke společné definici. S těmi eh, místními orgány jsme diskutovali také o otázkách eh, investic. Zabývali jsme se zde inteligentním růstem, vzděláváním a také zachováním toho zeleného dědictví, tedy přírodního prostředí. Hovořili jsme rovněž se zástupci malých a středních podniků a shodli jsme se na tom, že je třeba sem tedy dávat více zdrojů, tak aby se podařilo jak si vyvážit ty problémy související s nedostupností regionů a tak dále. Například eh, se hovořilo také o vytváření technologických parků, a těch nápadů by jistě bylo více. Pokud jde o sociální investice, tak eh, tam klademe důraz na duální eh, odbornou přípravu. Pokud jde o udržitelný rozvoj, ten je také pro horské oblasti velice důležité, což rovněž ve své zprávě eh, zdůrazňuji. Potřebujeme, aby vše bylo jaksi dlouhodobě udržitelné, potřebujeme klást důraz také na udržitelnost těch eh, strategií. Velice důležitá je investice do rozvoje přístupu k internetu. Prostě mladí lidé v těch eh, horských oblastech nezůstanou, pokud tam nebude kvalitní širokopásmové připojení k internetu. Také jsme hovořili o teritoriální soudržnosti horských oblastí, o tom, že je třeba k ním přistupovat společně, tak, aby to tam e, přitahlo také investice v rámci Horizontu 2020, e, COSME, programu LIFE a dalších. Takovýto přístup bychom mohli použít i v tom stávajícím finančním období, nicméně v tom budoucím by to mělo být eh, jaksi eh, předmětem nějaké nové ucelené strategie. Také je důležité zaměřit se na ty nejchudší a nejméně rozvinuté regiony a v neposlední řadě je třeba uvědomit si, že je důležitá také přeshraniční spolupráce, protože ty horské oblasti jsou často na hranicích několika států a proto i tam je důležitá spolupráce, tak aby se životní úroveň v těch oblastech eh, zvýšila. Myslím, že vše ostatní naleznete v té zprávě samotné. Já si velice ráda vyslechnu vaše stanoviska, vaše případné nápady. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Slovo má pan Bohovič. Stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za toto stanovisko. Myslím si, že je dobře strukturované a odráží naše všechna očekávání, která máme na toto stanovisko z vlastní iniciativy. Musíme definovat horské oblasti, to je první krok, a potom v rámci Evropské unie musíme vypracovat společnou eh, strategii a politiku. Pokud je o toto stanovisko, myslím si, že zejména bychom měli zdůraznit, že v Evropě je třeba přihlédnout k rozmanitosti e, zdrojů. Máme alpskou oblast, e, tam potřebujeme makrostrategii, že je tam 7 milionů obyvatel, je to e, jedna z nejvyspělejších oblastí Evropy a naopak na Balkáně máme některé regiony, které například ještě nejsou členskými státy, kde dochází k velkému odlivu populace a jsou tam další problémy a není tam žádný společný jmenovatel. Mohli bychom eh, si ale představit nejrůznější eh, opatření a strategie politiky soudržnosti, které by mohly přispět k rozvoji v těchto oblastech, vyměnit si ty eh, nejlepší praxe, informace o nejlepších postupech. To je jedna věc a potom na základě principu subsidiarity bychom měli koordinovat různé politiky pro horské oblasti tím, že budeme uh, využívat eh, také fondy eh, z různých eh, oblastí, to už bylo zmíněno. A jedno klíčové opatření by bylo umožnit přístup k infrastrukturám, silnicím a také environmentálním infrastrukturám, zejména tedy s ohledem na ochranu životního prostředí. Také se tady zmínily širokopásmové eh, sítě a to je velmi důležité pro ekonomické aktivity a život jako takový. Po fondy soudržnosti v minulosti velmi napomohly a budou rozvoj v těchto oblastech ovlivňovat i v budoucnosti. To by mělo eh, napomáhat eh, proti eh, odlivu obyvatel. Aktivity jsou nejme, nej, eh, velice důležité, máme tam některé eh, produkty spojené s, příli, s příslušnou destinací, um, s příslušným stanovištěm a může to být určitý základ pro mikroekonomii těchto míst. Takže vlastně ta zvláštnost toho regionu by měla být výhodou a ne nevýhodou. E, například cestovní ruch, to by také mohlo přispět k rozvoji daných regionů, o tom se diskutovalo a mělo by to být spojeno také se zemědělstvím, tak abychom mohli prodávat tyto produkty e, díky turismu a dalším odvětvím. Pokud je o životní prostředí a klimatické změny, bylo mnoho zim, kdy nebylo dostatek sněhu, což je samozřejmě špatné pro cestovní ruch a má to také další dopady na životní prostředí, protože začínají například tát ledovce. Na druhé straně bychom se měli více zaměřit na to, co nám mohou tyto regiony nabídnout, třeba jako je pitná voda, infrastruktury, eh, jak bychom mohli nejlépe využít infrastruktury a tak dále. Měli bychom se zaměřit na tvorbu synergií a pozitivní dobré spolupráce těch, kteří eh, pracují eh, v těchto oblastech a rozvíjí naše přírodní bohatství a dědictví. Zdá se, že ekonomika je něco odděleného od přírody, eh, ale já si myslím, že tady je možné tyto oblasti propojit. Může to být dobrý základ pro to, abychom si vyměňovali dobré praxe. V budoucnosti se budeme snažit eh, předložit některé poznací návrhy nebo pozměnit to, ale já si myslím, že v podstatě ten text bude dobrý a solidní a to um, dobře poslouží s uh, horským oblastem v různých částech Evropy. Důležité je, abychom to propojili s takovými opatřeními, která již máme, která se již etablovala, jsou efektivní a abychom se snažili uh, spustit je v těch členských státech, kde to ještě příliš neznají a nevyužívají je. Pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych se také vyjádřil. Paní Joutová připravila velmi dobrý dokument, který samozřejmě lze vylepšit, ale v základě je to dokument, který nám umožní kvalitní diskuzi v Evropském parlamentu a myslím si, že se nám podaří zvýšit povědomí našich kolegů o horských oblastech díky tomuto dokumentu. Na některé věci bych rád upozornil. Klíčovým problémem horských oblastí a rozvoje je odliv obyvatel, který přímo souvisí s přístupností eh, těchto oblastí. Konektivita těchto oblastí, jejich napojení, zejména přeshraničně, je nedostatečné. A to je pro nás eh, velká výzva. Tady můžeme v podstatě upozornit na dvě věci. Členské státy by měly využívat eh, společné nástroje a dále by horské oblasti v členských zemích měly být eh, propojeny i v, s horskými oblastmi mimo členské země. Samozřejmě, že to není vždy jednoduché, jsou tam složité situace, ale neměli bychom na ty regiony zapomínat. A tady je opravdu klíčové, abychom vytvářeli synergie mezi všemi dostupnými fondy, zejména v horských oblastech. Paní Joutová uvedla fondy, které mohou být využívány ve prospěch horských oblastí. A synergie, to je něco, na co bychom měli eh, klást velký důraz. Omlouvám se, nejsem úplně ve formě, ale eh, zkrátka bych si přál, abychom nalezli způsoby, nejen v tomto případě, ale i v případě ostatních makroregionálních politik, tedy nalézt způsob, jak bychom eh, institucionální synergie fondů, zemědělských fondů, ty potřebujeme, když hovoříme o infrastruktuře, tak jen, jsou tam jiné fondy, makro, zaměstnanost. Eh, tam potřebujeme jiné fondy, eh, i třeba v případě ehm, samostatných aktivit výdělečných. Takže zkrátka měli bychom využít maximální potenciál a všechny možné synergie, které využít lze. Další věc, která je eh, velmi motivující a díky které je možné zabránit odlivu obyvatelstva, to je širokopásmová síť. Je potřeba mít přístup k širokopásmové síti a my bychom měli být solidární s těmito oblastmi a měli bychom pomáhat oblast, eh, obyvatelům horských oblastí. Chorvatsko má oblasti, které eh, vlastně nejsou zcela horskými oblastmi, ale žije se zde eh, takovým způsobem, například horský kotár. Měli bychom spolupracovat s našimi přáteli v Slovensku, Bosně a Hercegovině a měli bychom vytvářet eh, příklady dobré praxe, protože oni již, eh, a oni již vlastně v terénu existují. A potom bychom se měli těmito nejlepšími postupy inspirovat a měli bychom je sdílet nejenom v rámci Evropské unie, ale měli bychom je sdílet i s jinými zeměmi než zeměmi Evropské unie. Velice vám děkuji a omlouvám se za mé um, problémy s hlasem a za kašel. Další řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem stínovým zpravodajem za ECR. A z tohoto titulu bych také chtěl poděkovat paní kolegyně Jotové za její zprávu, protože to opravdu zpráva, která je dělána dobře a velice detailně poskytuje přehled problémů montánních oblastí. A také se tam právě poukazuje na problematiku nezaměstnanosti a sociální problematiku, problematiku vylidňování i další. Souhlasíme se spravodajkou v tom, že zde by politika EU měla mít specifický přístup k horským oblastem. Měl by to být specifický přístup tak, aby bylo možné opravdu reagovat na všechny ty problémy, které se zde vyskytují. Podobně je tomu také v souvislosti s využitím potenciálů máme ze strategii pro rovnovážný vývoj regionů v EU. To vše jsou pozitivní přístupy, pozitivní myšlenky, které se také odrážejí v této zprávě. Pak je zde ještě jedno téma, které je důležité pro moji frakci, ale nemohl jsem o tom předtím hovořit na setkáních stínových zpravodajů, protože se mi také to zasedání eh, překrývalo eh, s trialogem. Týká se to dopravy. Stejně ten trialog se týkal dopravy. Máme zde otázku Karpat a bod, bod číslo 10. Tam eh, je vytvářena jakási vazba mezi Karpaty a Dunajskou oblastí já si myslím, že je opravdu důležité podtrhnout ten aspekt synergií a vše utvářet tak, aby se ty jednotlivé prvky navzájem dobře doplňovaly. Tak, jak to vlastně formulujete ve své zprávě v souvislosti s Karpaty. Jsem přesvědčen o tom, že panuje dobrá spolupráce také v Dunajsko-Karpatské oblasti a já se domnívám, že tuto spolupráci by bylo záhodno dále rozvíjet také v oblasti ochrany životního prostředí. Máme zde tedy problematiku horských oblastí, Podunají a například Podunají a Karpaty, to jsou svým způsobem také velmi odlišné regiony. Takže to je také třeba zvážit. Paní zpravodajko, já bych vás potom ještě kontaktoval a probral s vámi eventuálně ještě určité pozměňovací návrhy. Protože zde opravdu panují velká očekávání také eh, ze strany místní samozprávy a místních organizací. Ale všechny tyto elementy se často přesouvají spíše na úroveň vládní. A například v Polsku nyní také je nová vláda a téma makroregionálních strategií a separátní makroregionální strategie pro Karpaty bude pro polskou vládu v příštích měsících a letech opravdu důležité téma. Budeme se tím zabývat také na evropské úrovni a proto bych byl rád, aby zde tato zpráva nezacházela příliš daleko co se týče propojování Podunají a Karpat. Už jsou určité kroky pro to, aby bylo možné mít separátní makroregionální strategii pro Karpaty, protože Alpy mají také svoji svébytnou strategii, tak vlastně nevidím důvod, proč by třeba region karpatský nemohl mít svoji vlastní strategii. Samozřejmě rádi využijeme ten katalog těch osvědčených postupů a už stávající zkušenosti z alpského regionu, ale pokusíme se na základě toho vypracovat svébytnou makroregionální strategii pro Karpatskou oblast. A potom to, o čem hovořil pan Jakovčič, to propojování regionů, tak podívejme se třeba na oblast dopravy. My ležíme opravdu úplně na východě EU a toto je opravdu páteřní záležitost velkého projektu. Podívejme se třeba jenom na ty Karpaty. Ty v podstatě jsou tou východní oblastí EU a proto by ty Karpaty měly mít svoji svébytnou strategii. Takže tato myšlenka ještě potom bude navržena také polskou vládou na úrovni Evropské komise. Abych to tedy schrnul, ta zpráva je velice dobrá a vyčerpávajícím způsobem pojednává o celé řadě bodů. A to také například v souvislosti s prováděním politiky, soudržnosti v horských oblastech. Ale zde v tom jednom případě, o kterém jsem hovořil, bych přece jenom rád poprosil, že bychom se ještě se spravodajkou sešli a vypracovali pozměňovací návrhy tak, abychom zde neuzírali určitou perspektivu, protože by eventuálně v budoucnu mohla vzniknout svébytná strategie pro Karpaty. Děkuji. Děkuji. A místo paní Ivana bude hovořit pán Úpech. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano. Já budu hovořit místo paní Moniky Vana. Paní Vana děkuje naší zpravodajce. Eh, ten návrh zprávy je velice obsáhlý a obsahuje celou řadu užitečných prvků. Je dobře, že se zde hovoří také o obnovitelných zdrojích energie a vodních zdrojích energie v, těchto, v tomto návrhu zprávy. Ovšem někdy to může nadělat podle zpravodajky více škody než užitku. Ekosystémy v horských oblastech e, jsou velice komplexní a musíme zde být velmi opatrní. a vystupují zde nejrůznější zájmy, zájmy zemědělství, turismu a tak dále. Musíme se zde postarat o to, abychom opravdu posílili řádné plánování. Mohla by zde být taková Alpská konvence, takový balíček opatření týkající se dobrého plánování. zde vlastně už byly navrženy dobrá řešení pro horské oblasti. Je třeba rozlišovat také mezi zájmy měst ležících v horských oblastech a mezi zájmy horských oblastí jako takových. Těmto regionům je třeba přistupovat jako k oblastem, kde lidé mohou svobodně si vyměňovat služby a výrobky a přitom zohledňovat jejich specifičnost. Hodláme zde také poskytnout několik návrhů týkajících se služeb veřejného zájmu, protože ta zpráva to jenom tak letmo zmiňuje. Ale tyto služby jsou důležité, stejně tak jako je velice důležitý i sociální aspekt. Také zložíme to, že podáme některé pozměňovací návrhy týkající se genderových aspektů. Děkuji. Děkuji, pan Omarže, prosím. Madame la présidente, merci. Žena paní předsedkyně, děkuji. Slyšeli jsme, já jakožto tedy stínový zpravodaj, bych eh, také chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za velice kvalitní práci, kterou předkládá. Domnívám si, že vaše zpráva bude možná jednou ze zakládajících eh, zpráv eh, pro to další, co, jak doufám, se pro horské regiony bude v budoucnu rozvíjet, tím, že tady bude uznána jejich specifičnost. Samozřejmě máme zde tedy eh, určité problémy v těch eh, horských regionech, jsou navzájem různé. Na druhé straně mají řadu věcí společných. To, jak pokud jde o ten jejich přínos, eh, o ty jejich možnosti, stejně tak jako společné rysy týkající se těch negativních jevů, jako je uh, odliv populace, nedostatečná přístupnost a také nedostatečné investice. Jak z tohoto problému vyjít? Měli bychom se snažit tyto regiony v první řadě zatraktivnit, pokud jde o hospodářský rozvoj. Jak když jsem si četl vaši zprávu, zjistil jsem, že definice horských regionů je v podstatě uh, omezená na tu definici programu rozvoje venkova. To znamená, že je zde stále ještě taková eh, koncepce, která vlastně říká, že ty horské regiony jsou vlastně obyčejnými venkovskými regiony. Ale eh, tak to eh, není, protože tyto horské oblasti mají velice silný potenciál hospodářského rozvoje, možná vůbec největší. A myslím si, že právě z tohoto pohledu bylo poměrně eh, nešťastné, že eh, v rámci Junckerova plánu se eh, právě totálně ignoruje otázka geografického přístupu a geografických kritérií. My bychom byli bývali velice rádi, aby to tam figurovalo, Myslím si eh, přesto přeze všechno, že můžeme požádat Evropskou komisi a ty, kdo mají na starosti EFSI, aby nám eh, řekli, zda nějaké investice jsou nasměrovány do horských regionů. Druhá připomínka, když to zde rovněž padlo, týká se to těch synergií mezi jednotlivými fondy. To je velice zásadní otázka. Jde o synergie s programem Horizont 2020, s COSME, ale i zde bude třeba eh, nalézt tu odpovídající strukturu, tak aby ty programy skutečně mohly být mobilizovány. Já pocházím z jednoho z nejvzdálenějších regionů a jsem eh, si vědom velkých obtíží, které máme eh, s mobilizací těch fondů z Horizontu 2020 protože prostě oni nejsou jaksi uspůsobeny na tomu odpovídajícímu měřítku těch zeměpisných oblastí. Třetí připomínka z mé strany. A možná také později u tohoto bodu předložím pozměňovací návrhy. E, to je otázka, která se týká sopečných horských regionů. V Evropské unii máme řadu sopek, Jsou to regiony velice významné z pohledu energetického, z pohledu prevence přírodních katastrof a také z pohledu vědecko-výzkumného. Takže i tam je obrovský vědecký potenciál. A potom ještě poslední poznámka, možná trochu politického rázu. Konečně jsme svědky toho, že se objevují žádosti o uznání specifičnosti určitých eh, geografických regionů, které mají společné charakteristiky. Týká se to jak těch horských oblastí, kde se zvyšuje počet těch žádostí, týká se to také ostrovů. Máme celou řadu nových regionálních strategií. To platí i pro ty nejzdálenější regiony. A to by nás mělo vést eh, k tomu, že budeme uvažovat o regionální politice, která bude eh, samozřejmě přihlížet ke všem těm specifikům, ale eh, zároveň si zachová určitý obecný přístup. Děkuji mnohokrát. Pan, Dinol, pan Adinolfi, paní Adinolfi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegyni za přípravu návrhu zprávy. Já řadu pasáží z té zprávy velice oceňuji. Hovořilo se zde o odlidňování alpského regionu. V Itálii máme ale oblasti, které se odlidňují ještě více. Jsou to Apeniny je jasné, že v obecném povědomí eh, se to zdá jaká, jako nevyhnutelná věc, protože ty příležitosti, eh, které nabízejí městské oblasti, jsou rozhodně lepší, ty oblasti jsou přitažlivější. Nicméně má to závažné ekonomické dopady, dopady sociální, environmentální, je nepochybné, a já zde představím, předložím pozměňovací návrh, je nepochybné, že tento jev má také negativní eh, dopady v oblasti ochrany životního prostředí. Je zde například eh, zvýšené nebezpečí eroze půdy či požárů. Zatím vším je nedostupnost služeb, eh, škol, nemocnic, které jsou často zavírány, zavírají se pošty a tak dále. Já uznávám, že spousta toho již byla vykonána. Máme zde například velké iniciativy v oblasti zemědělství v rámci společné zemědělské politiky. Ta skutečně eh, přispěla do zemědělství. Myslím si ale, že jsme trošku se spletli v přístupu. Pokud totiž srovnáme produktivitu krávy, která se eh, jaksi pase na louce, tak je samozřejmě jasné, že ta produktivita nikdy nebude tak vysoká jako produktivita nějaké krávy v intenzivním chovu. Takže my musíme změnit ten přístup. Je třeba eh, spíše, než abychom ty zemědělce v horách zahrnovali dotacemi, abychom jaksi eh, uznávali tu kvalitu toho, co pochází z hor, protože samozřejmě mléko či maso té krávy je kvalitnější a podobně. A to musíme našim občanům zdůrazňovat. Pokud jde o sociální problematiku, domnívám se, že i zde je třeba provést jakousi kulturní změnu. Tyto oblasti jsou často, respektive většinou, používá, eh, jaksi spojovány eh, s těmi nevý, s termíny negativními, eh, nevýhodnost a tak dále, protože my to vždy vážeme na hospodářský rozvoj. Samozřejmě, že tam jsou nevýhody, není tam dostatečné dopravní spojení, Eh, širokopásmový internet a tak dále. Ale je zde také celá řada výhod, například mnohem zdravější životní prostředí. A to my eh, jak si musíme vyzdvihnout. A musíme v první řadě se snažit to změnit tak, že tam budeme rozvíjet infrastrukturu. O to by se tedy členské státy měly snažit. A musíme se snažit prosadit tu myšlenku, že pokud zlepšíme infrastrukturu a zlepšíme tím pro starší i mladé generace tu přitažlivost těchto regionů, tak to přinese řadu přínosů. Například se tím zlepší využívání půdy, A také bychom mohli přispět eh, k boji proti přelidněnosti a ucpanosti měst, což samozřejmě by mělo dobré dopady na životní prostředí. Takže myslím si, že je třeba změnit ten kulturní přístup. Děkuji mnohokrát. Mám zde ještě tři další žádosti o slovo. Pan Van Nistelrooy, pan Rus a také já jsem ještě chtěla něco dodat. Prosím ale, abyste hovořili stručně dvě minuty. Ano, toto je debata na velice vysoké úrovni, ty, ty horské oblasti. Já mám dvě poznámky. Je třeba přihlednout k tomu, že územní soudržnost je jakousi další součástí cílů kohezní politiky je velice důležitá především v tom dlouhodobém horizontu. A možná dlouhodobě bude ještě významnější, než si dokážeme nyní představit. Hory i ostrovy mají eh, řadu specifik a ty podmínky se te nezmění. Prostě ty hory a ty ostrovy vždy zůstanou tam, kde jsou a je třeba přizpůsobit ty politiky. A druhá připomínka se týká koordinace. Nemáme zde dnes paní Breso, protože ona v SND přispěla do debaty o alpský, alpském regionu. Dnes jsem slyšel, že máme také karpatský region. Otázka je, kde s tím skončíme. Ale otázka je, zda můžeme tu debatu na plenárce nějakým způsobem skombinovat, protože pokud to nepropojíme, tak to nakonec vyústí ve dva odlišné směry. Bylo by tedy dobré tu debatu zorganizovat tak, aby tady na plenárce mohla eh, zaznět, ale aby to nebylo roztříštěné. Děkuji, pan Růz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu hovořit stručně, nebudu zde opakovat to, co již zaznělo. Přál bych si ale zdůraznit dvě věci. Za prvé, rád bych eh, poblahopřál paní zpravodajce, ocenil její práci a poděkoval jí za velice holistický a inkluzivní přístup k tomuto tématu. A za druhé, rád bych zdůraznil některé věci, které zde již zazněly. V první řadě je třeba mít operační definici horských oblastí. Ta definice musí být velice jasná, protože jinak ta debata nebude vedena věcně, pokud se nejprve neshodneme na tom, co horský region vlastně pro nás znamená. A myšlenka takové bílé knihy o horských oblastech, to je velice dobrá myšlenka. Myslíme si, že je třeba tu myšlenku povzbudit, zvláště by ji měly povzbudit místní orgány, které ty horské regiony nejlépe znají a samozřejmě i další aktéři, například sociální partneři. A dále je zde také myšlenka vyhlášení Evropského roku hor a ostrovů. To by také bylo dobré, abychom mohli lépe proskoumat podobnosti těchto regionů, tedy horských a ostrovů. Potom je zde rovněž otázka rozvoje ekologických eh, zelených pracovních míst, především pro mladé lidi v těch horských oblastech. To je rovněž něco, na co nesmíme zapomínat. Ostatně, jak již bylo řečeno, já doufám, že tato zpráva nebude považována za příliš ambiciozní. V každém případě bychom ji neměli nějak eh, oslabovat, rozředovat. Myslím si závěrem, že ten teritoriální přístup je velice důležitý. Musíme se soustředit na rozvoj těchto regionů, na inteligentní růst, a takovýto typ zpráv velice dobře ukazuje, do jaké míry je důležité přistupovat k těmto tématům globálně, integrálně. Podle našeho názoru by každé území mělo mít svou vlastní strategii inteligentního rozvoje, ať jde o města, hory či další. Děkuji. Now allow me. Eh, děkuji a nyní mi dovolte, abych i já eh, se vyjádřila, budu hovořit bulharsky. Ehm, přizpůsobím se národnosti paní zpravodajky. Děkuji za velmi dobrou zprávu. Ta zpráva eh, zmínila, že se týká oblastí, regionů, které mají velké znevýhodnění, kterému jiné nečelí, nedostatek konektivity, nedostatek eh, sociálních služeb anebo eh, velmi špatné služby, demografické problémy, odliňování Um, problémy s, se zaměstnáním a nedostatek prostoru pro vlastní iniciativu. Společná zemědělská politika a regionální politika poskytují nástroje, které by měly tyto věci podpořit a rozvinout eh, tedy strategičtější využívání evropských fondů, eh, tedy bychom chtěli my podpořit. A pokud jde o závěry zprávy, Potřebujeme integrovaný přístup, integrovaný přístup k rozvoji specifických eh, politik, tak, abychom podpořili a pomohli regionální úrovni, z regionální úrovně, ale i z evropské úrovně. Jsou tady zvláštní opatření pro určité oblasti, ale není samozřejmě evropský přístup k horským oblastem a proto bychom se měli zaměřit na teritoriální soudržnost, tak abychom zohlednili specifika regionů, těch odlehlých regionů, ostrovů a tak dále. Měli bychom eh, vytvořit lepší synergie a doplňkovost při uh, uplatňování fondů, protože společná zemědělská politika a ostatní programy Evropské unie by měly být vynaloženy co nejlépe. Národní fondy a soukromé prostředky by také měly být co nejlépe využity ve prospěch těchto regionů. Jsem také zpravodajkou, pokud jde o zprávu o teritoriální soudržnosti a myslím si, že makro teritoriální strategie by měly být tím nejlepším nástrojem. Měli bychom zohledňovat i ty regiony a oblasti, které přiléhají k těm dotčeným. Myslím si, že potřebujeme teritoriální přístup pro teritoriální soudržnost a horské oblasti jsou právě jednou z alternativ, kde bychom takový přístup měli uplatnit. Děkuji, to bylo poslední vyjádření a děkuji za všechny příspěvky. A teď tady za Evropskou komisi máme z DG Regio pana Marka Onyho a paní a další zástupkyně z DG Agri. Doufám, že to vyslovuji správně, říká paní předsedkyně a omlouvá se. Prosím, chcete si vzít slovo? Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za návrh smlouvy eh, ve zprávy. Velmi to vítáme, je to velmi komplexní a je to vyvážené, dotýká se to nejrůznějších aspektů eh, soudržnosti v této oblasti. Pokud je o strategický přístup pro horské oblasti, tak jsou důležité synergie všech existujících fondů a nástrojů, které již máme a které se asi zatím ještě plně nevyužívají podle svého možného potenciálu. Jak víte, tak jsme začali s přístupem makroregionální strategie, Alpin, máme alpskou strategii, e, podunajskou strategii a e, Někdo se ptá, proč máme takovou strategii pro Alpy, e, což je vlastně ekonomicky nejúspěšnější, tedy zejména horská oblast v Evropě. Ale my samozřejmě chceme využít plně ten ekonomický potenciál a chceme čelit eh, výzvám v těchto oblastech, oblast odlidňování, vylidňování horských oblastí, eh, navázat eh, tedy propojení mezi lidmi, kteří žijí v horských oblastech a kteří žijí jinde. A k tomu chceme dospět tím, že propojíme existující fondy a nástroje, vytvoříme synergie Struktura alpské strategie je velmi obdobná v struktuře této zprávy. Jsou tam ty tři pilíře růst, konektivita, životní prostředí. E, spuštění alpské strategie začne za několik týdnů. Ve Slovensku to bude e, velká událost a paní Jotová, paní Breso e, by se tady měli účastnit toho zahájení tak, aby Evropský parlament byl dobře zapojen. Otázka definic, to je um, poměrně citlivé. Víte, že se na tom pracovalo mnoho let a e, vlastně výsledky nebyly příliš uspokojivé na evropské úrovni. E, teď máme um, pro zemědělskou oblast něco dobrého. Oblast je um, jaký je cíl, otázka, jaký je cíl. A my jsme tady e, vypracovali pro oblast soudržnosti určité myšlenky a já jsem to sdílel se sekretariátem a zpravodajem a tak dále. Jde o to, zda tato statistická eh, delek, definice může být využita i v oblasti politické, protože to je určité dilema. Uh, Ehm, máme tady ehm, definici a nevíme, jestli to zohledňuje různé situace v různých oblastech a v různých odvětvích, protože definice mohou záviset také na tom, ehm, v jakém sektoru se pohybujeme, jestli je to zemědělství v horách nebo něco jiného, třeba i konektivita v horách, to je samozřejmě velmi důležité, ale některé horské oblasti dokonce profitují z toho, že mají nízkou konektivitu, mají tam naopak velký cestovní ruch, protože právě tam není ten ruch eh, jiný. Není tam ta propojenost, je to odlehlé. Takže takže tady bychom to nechtěli příliš zjednodušovat, nechtěli bychom tam do toho přikládat další aspekt eh, uznatelnosti. Takže tady jde o to, abychom eh, zohlednili i právě flexibilitu, kterou potřebujeme. Hory se řeší také v současném eh, období soudržnosti. Je tady velká zodpovědnost ze strany členských států. Oni eh, někdy příliš úplně nevyužívají ten potenciál fondu, který mají. Takže vítáme to, co tady v tom bylo sepsáno. Potom stručně snažili jsme se vypracovat profil eh, eh, eh, tedy horských oblastí, ale začali jsme vlastně v oblasti takže eh, a Karpaty jsme začali řešit eh, vlastně v souvislosti, když jsme začali řešit eh, podunajskou oblast. Karpatská oblast je mimořádnou oblastí specifickou a my se snažíme tady vytvořit spolupráci mezi Karpatskou umluvou strategii pro Dunaj a snažíme se vlastně tady vypracovat profil všech, nebo zohlednit profil všech horských oblastí, nejenom Karpat v souvislosti s Dunajem. A pak tady máme také možnost využívat fondy až na 20 mimo oblast. To by mohlo eh, být i v případě polských eh, Karpat, ale ty členské státy příslušné to nechtěly využít. Takže tady je velmi dobré, že tato zpráva se snaží eh, tady upozorňovat na tyto věci, aby při, přispěla k tomu, že to budou využívat ty možnosti, které mají. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další za komisi? Ano, ne. Dobře, děkuji. Paní Jotová, chcete to uzavřít, paní Jotová? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří doplnili první návrh zprávy, který jsem vám představila. V příštích dnech, předtím, než eh, začnou přicházet pozměňovací návrhy. Byla bych ráda, kdyby jsem se setkala s kolegy, eh, abychom to spolu mohli prodiskutovat, Karpatská oblast, potom ty myšlenky, které se tady zmínili. Ehm, pan Omaže zmínil něco, co je velmi důležitého. Já jsem si nikdy nemyslela, že ty horské oblasti, které mají sopečný původ, by mohly být tak specifické, eh, že by mohly eh, být předmětem nějaké specifické skupiny. Eh, budu s vámi o tom diskutovat a o všech pozměňovacích návrzích, takže prosím zasílejte mi své myšlenky, je to velmi důležitá zpráva a dobrý základ pro budoucí politiku Evropské unie. Děkuji také sekretariátu, to je opravdu nedocenitelné ta pomoc. Děkuji Chtěl bych, chtěl bych připomenout eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy a to je 26. ledna v poledne. Eh, teď vám děkuji a budeme pokračovat z... Eh, máme výměnu názoru s paní komisařkou Kretu a já doufám, že se tady každou chvíli objeví. Two minutes. Dear colleagues. Vážení kolegové, musíme se podívat na náš program, dodržet náš harmonogram. Prosím, posaďte se. Budeme pokračovat v našem zasedání. Dalším bodem našeho programu je výměna názorů z Korunu Krecu, komisařkou pro regionální politiku roce 2015 na našem posledním zasedání se komisařka ohlížela za prací jejího generálního ředitelství během prvního roku působení Junckerovi komise a já jsem velmi ráda, že opět na úplném začátku tohoto roku přichází opět do našeho výboru. Víte, že podle článku 16 eh, společného nařízení komise do konce roku 2015 má informovat o jednání se členskými státy a jejich partnery, včetně regionálními a lokálními aktéry a komisí o partnerských dohodách operačních eh, programech, za, podle nich bude implementována ta nová generace programů soudržnosti. V prosinci 2015 komise přijala Eh, prohlášení a sice ze 14.12.2015, no to sdělení komise, je příloha 2 a v té jsou detaily týkající se jednotlivých členských států. Nyní dám slovo paní komisařce, aby nám to sdělení komise představila a potom bude zahájená rozprava s eh, členy výboru REGI a podle běžného postupu jako první se budou moci ptát a diskutovat koordinátoři bude zde asi jisté časové omezení, takže bych prosila poslance, aby byli struční, ale to potom uvidíme. Nyní dávám slovo paní komisařce, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci výboru Regi, dámy a pánové, dobrý den, děkuji vám velice za pozvání na vaše zasedání eh, teď na začátku nového roku a dovolte mi abych vám popřála vše nejlepší do nového roku, vám i vašim rodinám i naší výborné spolupráci. Na našem posledním setkání jsem měla příležitost představit to, že podle našeho názoru jsme dosáhli mnohého v roce 2015. Přijali jsme tam 300 programů ve finální podobě a pracovní skupina pro lepší implementaci 2007-2013 byla uzavřena a e, později jsme s vaší podporou e, společné nařízení, nařízení společných e, o ustanoveních a překonali určité problémy. A také jsme řešili otázku uprchlíků a nakonec jsme zapla- vyplatili 400 31 miliard eur. Doufáme tedy, že i rok 2016 bude rok, kde dosáhneme významných výsledků. Ráda bych řekla něco o sdělení komise do, o investicích do zaměstnanosti a růstu. Zde došlo vlastně k maximalizaci příspěvků e, strukturálních fondů. Už se o tom e, něco sdělila na tom posledním společném zasedání. V tomto sdělení se hovoří o tom, jak z těch 454 miliard eur z evropských strukturálních investičních fondů přispějí k růstové strategii, investičnímu plánu a k prioritám komise, jako je například digitální společný trh a energetická unie to poprvé, kdy zde máme závazky členských států týkající se výsledků, kterých chtějí dosáhnout pomocí našich fondů v roce 2023. A nejsme schopni předem v podstatě říci, kolik budeme, nejen kolik budeme investovat, ale i co očekáváme, čeho bude dosaženo na konci toho finančního období. A to je dáno tím, že došlo k té změně toho nařízení, tak jak jste také přijali vy v Evropském parlamentu. Nové programy v průměru znamenají 14 celkových veřejných investic v členských státech. V některých zemích je to až 70 eh, Disponibilita fondů je samozřejmě nezbytná pro dosahování cílu, ale samozřejmě víte, že to nestačí. Chceme-li dosahovat skutečných výsledků, chceme-li, aby naše programy opravdu přinášely změnu života lidí a měly výsledky, tak musíme zajistit, aby pro ty investice byly co nejlepší podmínky. Proto připravuje stávající politický rámec a to je pro nás zásadní při vyjednávání dohod PPP a partnerství s členskými státy staráme se o zaměření se na jednotlivá témata tak, aby ty zdroje byly dány do těch oblastí, kde jsou nejvíce zapotřebí a kde mohou mít největší výsledky. 126 eh, eur bylo rozděleno do čtyř témacích eh, oblast. Dále. Ex ante kondicionality, podle cílů zajištění, zajišťují, že zde je jasný strategický regulační rámec i kapacita pro implementaci u členských států. Takže na 70% všech kondicionalit ex ante bylo splněno a bylo zde na 750 spuštěných programů a ty ostatní budou splňovat ty podmínky do konce roku. Potom je zde propojení s těmi specifickými doporučeními pro členské státy CSR v rámci evropského semestru. Tato doporučení se týkají například oblasti zdravotnických reform, sociální inkluze, reform v oblasti dopravy a administrativní kapacity. A potom zde máme investiční plán pro Evropu, zde je velké zaměření na finanční nástroje a zdvojnásobení investic těchto nástrojů. Ta priorita zacílenosti na výsledky vede k tomu, že opravdu ta očekávání jsou velice slibná. Uvedu několik příkladů. Věda, inovace, malé střední podniky a jejich konkurenceschopnost bude podpořeno více než 2 miliony podniků pro zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků a více než 14,6 dalších domácností bude mít přístup širokospásnému připojení. 70 milionů osob bude profitovat eh, z lepší eh, čištění odpadních vod a další miliony budou mít zlepšený přístup k pitné vodě. 7670 MW další kapacity z obnovitelných zdrojů energie a 7515 km železnic bude renováno a z toho 5200 v rámci TNT. Potom zde máme také sociální inkluzi, vzdělávání. Fond eh, pomohl 10 milionům lidem vlastně na trhu práce Potom je zde zlepšování zdravotních služeb a 3 miliony osob získají takto kvalifikaci. A důležité jsou také výsledky v oblasti institucionálních kapacit, například zvyšování eh, účinnosti systému spravedlnosti v jednotlivých státech, veřejné zprávy a podobně. Dámy a pánové, to jsou očekávané výsledky přijatých programů ale tím naše práce nekončí. Musíme toho dělat ještě více na straně implementace programu, tak, abychom se postarali o to, aby opravdu přinášeli ty kýžené eh, výsledky. Potřebujeme selekční kritéria pro projekty, které jsou v souladu eh, s kritérii pro projekty. Potřebujeme evaluace, které budou zjišťovat, zda opravdu plní ty programy dané cíle. A evaluační zpráva poprvé poskytne informace o Eh, pokroku při plnění toho výkonnostního cíle. A zásadní data v této oblasti eh, představím příští rok v rámci příslušné zprávy. Právě jsme spustili platformu otevřených dat, kde, jsou, kde je přístup k eh, informacím o financování a čerpání z jednotlivých fondů z daného finančního období. Takže Eh, vám všem doporučuji tuto webovou stránku, kde můžete v jednotlivých regionech najít, co eh, získalo eh, financování z našich fondů. Nyní je zde na nějaký 531 programů a založeno, ale budeme ta data průběžně aktualizovat. A opravdu bych vás chtěla vyzvat, abyste hojně využívali tuto platformu. Je zde velký potenciál kombinovat strukturální fondy a fond EFSI pro tedy fond pro strategické investování a možná, že ty místní zástupci místní samozprávy o tom tolik neví a proto pan komisař Kratajnen eh, vydá pokyny týkající se komplementaritu fondu, tak, aby opravdu členské státy tyto nové příležitosti mohly plně využít. Máme zde samozřejmě také výzvy v tomto roce. Musíme nadále být zacíleni na výsledky. Musíme pomáhat členským státům při splňování těch kondicionalit ex ante a musíme zvyšovat využívání finančních nástrojů a zjednodušit přístup k našim fondům. A nadále musíme přizpůsobit politiky eh, měnícím se okolnostem, jako je například uprchlická krize. A to ukazuje, že politika soudržnosti je moderní politika, která se osvědčila a zajišťuje výkonnost, eh, transparentnost a zodpovědnost. To je důležité také v eh, kontextu diskusí o budoucím rozpočtu EU. Všichni jsme si tuto reformu přáli a nyní už vidíme ty první plody, která ta reforma přináší a myslím, že na ně můžeme být hrdí. Nyní se velmi těším na vaše otázky, ráda je zodpovím. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za vaši zajímavou prezentaci. A nyní dám slovo koordinátorům jako první pan Fan Nistoroj. Kdybychom vás mohli omezit, řekněme, na tři minutky, Děkuji, ano, to je také taková inovace v novém roce. Děkuji, všichni máme taková dobrá předsevzetí, že budeme pracovat efektivněji. Já budu hovořit nizozemsky. Takže já vám také přeji vše nejlepší do nového roku. A podíváme se na to, co je dneska hlavním tématem při dnešní rozpravě. Evropský parlament se chce více zaměřit na implementaci a implementační zprávy. A toto je v podstatě implementační zpráva. Není tam žádná nová politika, my jsme zde stanovili naše nařízení a teď se můžeme pohlížet za tím, jak funguje. Kde je trošičku problém, je to, že ta naše nařízení a i jiné dokumenty jsme vytvářeli minulém legislativním období. A teď tu máme novou komisi, která k tomu přistupuje trochu jinak. Takže když se podíváme na ty zprávy, tak tam také nejsou úplně ty stejné, stejné tematické cíle, trochu je uskupujeme jinak. Takže to je také docela zajímavé. Eh, co jsou priority komise a jak eh, vedení komise se dívá na eh, regionální politiku? Je to takový obchod, kde si můžete pořídit cokoliv, anebo je to, to něco systematického. A já si myslím, že na to bychom se mohli podívat hlouběji, tak aby to komise také jasněji strukturovala. A co mi tady trochu chybí? EPP včera měla slyšení o synergii jednotlivých fondů. A tu část, kterou jsme tam tehdy napsali do té eh, o nařízení o Common Strategic Framework, tak když se tam podíváte třeba na inovace, a kolega nyní pracuje na uh, Innovation Council a když se podíváte, kolik tam přijde peněz, co do toho dávají malé střední podniky a další, tak my v podstatě finančně neseme to, co teď dělá komise. A já si myslím, že bychom měli zde opravdu se podívat na to, jak to zapadá do celkové politiky komise. A to i v souvislosti s eh, vaší funkcí, když se dáte v kolegiu komisařů. To bylo první téma. Druhé téma. Když se podívám na vaše data, eh, ty, eh, ta specifická doporučení pro členská, ta specifická nařízení, vy říkáte, že dvě třetiny jsme zpracovali při řešení ekonomického semestru. No, já bych chtěl vědět více, protože to je přece klíčové. Jak tu hospodářskou zprávu propojeme s tím, co zde děláme. To znamená to propojení té nové nebo pokračující politiky komise. E, to by mě tady také zajímalo za druhé. Je to pěkné, že zde máme tuto informaci určitě, je zde i ta inovativní eh, metoda, že bychom zde mohli jmenovat jednotlivé zpravodaje, zapojit eh, různé zpravodaje z různé eh, frakcí. Když se podíváte, jak se dnes stavíme k soudržnosti, jsou zde i ty nové finanční nástroje, tak si to opravdu žádá specifickou pozornost. Jistě můžete se zaměřovat na zelený aspekt, na zaměstnanost a růst separátně, a my zde takový vlastní pohled Evropského parlamentu, propracovaný, a kdy my tedy nebudeme čekat na tu sedmou kohezní zprávu. Protože co se děje? E, ono se to všechno sepisuje, ale to hrozně dlouho to trvá. My musíme čekat na tu sedmou kohezní zprávu a tam pak řeknete, co bude v budoucnu. Ale ta budoucnost ta začíná právě teď. Ta už se odehrává nyní. A proto je důležité, abychom my mnohem lépe jako výbor REGI vyhodnocovali společně s dalšími výbory, co si o tom tedy myslíme a jak musíme jít dále. Říci si teď, ano, e, vyvíjí se to všechno náležitě a správně tak, jak chceme a dodat vám ty informace, aby vy jste je zohlednili v té sedmé kohezní zprávě. Tak, to bylo vše, co jsem za tři minuty stihl. Děkuji vám. Thank you. Děkuji mnohokrát. Paní Krejl, prosím, opět máte tři minuty. Super. Pokusím si pospíšit nebo vyjádřit se rychle. Část toho řekl již kolega. Děkuji, paní komisařko, že jste opět mezi námi na našem výboru a ráda bych položila otázku. Nizozemské předsednictví bylo v pondělí eh, na výboru a hovořilo o tom, že chtějí podpořit rozvoj měst a mě by zajímalo, zda vedle předsednictví jste něco naplánovali i na komisi, abyste to podpořili, samozřejmě také v návaznosti na zprávu paní Westfal. A potom bych jako zpravodajka ráda něco řekla eh, k revizi MFF, Politika soudržnosti se dostává pod obrovský tlak. Zdá se, že v tuto chvíli se začíná se střednědobým finančním plánováním, které bychom měli přepracovat. Tedy jde eh, o, začíná se tady omezovat eh, politika soudržnosti, zastropovat. Předpokládám, že komise je v podstatě proti tomu. Eh, nebo tedy zajímalo by mě, jaký postoj k tomu vy máte. Máte již k tomu nějaké postoje v rámci grémia komisařů a jak se k tomu stavíte vy? Potom mám něco, pokud jde o aplikaci operativních programů, operačních programů. Zatím ještě nemáme příliš dlouhodobé zkušenosti. Eh, mm, víme, že tady je nadměrná byrokracie. To je jeden z výsledků eh, skupiny na vysoké úrovni o zjednodušování. Co můžeme očekávat za další výsledky a k čemu to bude využito? Jak se s tím bude nakládat dále? Děkuji. Paní Tomášič. Děkuji. Byť eh, ten přístup založený na regionu, na místě je velice náročný, tak eh, došlo k mm, nedostatečné implementaci. Máme zde eh, celou řadu různých regulací, které často vedou ke zmatku. A jedním z problémů je právě ten vliv na programování ze zhora dolů, což může vést k tomu, že není dostatečně přihlíženo ke specifikům některých regionů. V některých zemích východní Evropy je tento národní eh, přístup eh, ještě posílen různými politickými preferencemi a lobbyingem. A chci se zeptat, co bude komise dělat, aby tento problém řešila. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji. Rád bych pozdravil paní komisařku a hned na úvod řekl, že v této zprávě je celá řada témat, o kterých bychom měli velice vážně diskutovat. Já se zaměřím na dvě z těchto témat. A kolega zde již zmínil další. Já se domnívám, že v době, kdy čelíme migrační krizi, která se týká několika kontinentů, je zvláště důležitá koordinovaná evropská politika. A jedním z pilířů té společné politiky je právě politika regionální. My se musíme podívat také na dopady té krize. Máme již některé dílčí výsledky, musíme však postupovat velice obezřetně a sledovat, jak se situace vyvine. Tato krize se jen tak sama od sebe nezastaví. Příliv migrantů bude i nadále pokračovat a případně se i bude zvyšovat. Dále bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Makroregionální spolupráce je jednou eh, ze strategií jak parlamentu, tak komise. A já ji velice vítám jakožto zpravodaj pro jadersko-jonskou strategii, tedy příslušnou zprávu týkající se tohoto regionu. My zde máme taková tři historická ne. Žádná struktura, žádné peníze a žádná regulace. Tyto tři zápory tato tři ne byla jakým, jakýmsi východiskem pro vybudování těch eh, strategií. Já chápu, že tedy nejsou peníze, protože máme nedostatek finančních zdrojů. Také chápu nedostatek regulace, protože regulace již eh, je dost. Ale pokud jde o tu nedostatečnou strukturu, tím bychom se zabývat měli. V mém konkrétním případě, pokud jde o tu strategii jolonsko jaderskou například oblast Apulie má 6 milionů obyvatel, Slovinsko 2 miliony, Chorvatsko 4 miliony a mezi eh, velikostí populace v jednotlivých regionech jsou tedy velké rozdíly. Já zítra letím do Říma, budu tam hovořit se zástupci italské vlády. Já neříkám, že bychom toto vše měli jaksi strukturovaně propojovat s tím, co dělá komise, ale my měli bychom se těmi strukturami zabývat, protože jinak naše počínání bude neúspěšné. Děkuji. Opět tři minuty, paní předsedkyně, děkuji. Paní komisařko, vám bych také rád popřál vše nejlepší do nového roku. Vy jste v našem výboru byla na konci loňského roku, měli jsme zde velice bohatou diskusi, vy jste zodpověděla celou řadu otázek a já se tedy nebudu vracet k tomu, o čem jsme diskutovali tehdy. Nyní se nacházíme na začátku roku 2016 a myslím si, že se můžeme retrospektivně podívat na rok 2015, který podle mého názoru byl eh, rok, eh, kdy Evropská unie čelila celé řadě problémů, rizika nebezpečí, byl to velice nebezpeč, eh, obtížný rok a doufejme, že rok 2016, který právě započal, bude tedy eh, jiný a nebude docházet k dalším spožděním v realizaci evropského projektu. V roce 2015 eh, jsme v první řadě se zabývali řešením řecké krize. My jsme, eh, já jsem tady zmiňoval přínos našeho výboru, výboru pro regionální záležitosti, ale ještě jednou bych zde chtěl zopakovat, že ty různé záchranné plány pro Řecko, nevím, zda jsou správně pojmenovány. Nicméně jasné je zde to, že zodpovědnost řecké vlády umožnila záchranu Evropy tak, jak ji dosud známe. Další bod, který jsme řešili po minulém roce, byl terorismus. A zde opět ta přijatá řešení eh, umožnila vidět, co je vlastně samotným středem evropského projektu a tím je šengenský prostor. My zde máme na jedné straně program Interreg, ale na druhé straně jsme byli svědky toho, že se v Evropě budují uh, Eh, zdi. A třetí samozřejmě výzvou v uplynulého roku byla migrační krize. Opět, eh, včera jsme o tom diskutovali se zástupci nizozemského předsednictví a já si myslím, že je velice důležité, abychom mohli využít kohezní, nástroje kohezní politiky a snažit se tedy eh, integrovat migranty. Nicméně eh, v té migrační krizi jsme svědky toho, že některé členské státy se jaksi distancují od eh, těch společných evropských hodnot, na kterých Unie stojí. A já si domnívám, že musíme věnovat obrovskou pozornost a bdělost takovýmto jevům. A tím se vlastně dostávám k další věci, tedy k té kohezi, k soudržnosti samotné. My v našich eh, Eh, regulacích máme stanoveny makroekonomické podmínky, kondicionality a zdá se, byť já s tímto názorem nesouhlasím, že dnes, aby evropský projekt i nadále pokračoval, že bychom tedy neměli překračovat ty 3% a 0,5% strukturálního deficitu. A my jsme tedy dělali vše proto, aby to členské státy nepřekračovaly. Na druhé straně zde ale máme obrovské problémy s nalezením takových mechanismů, které by zaručily, že budou dodržovány a respektovány evropské hodnoty, aby byla respektována základní lidská práva. A abychom si zamizeli tomu, že některé členské státy budou i nadále tato práva spochybňovat. Já si myslím, že musíme osvědčit určitou kreativitu, invenci, protože evropský projekt to nejsou pouze ta 3% nebo těch půl procenta strukturálního deficitu. Evropský projekt to jsou především evropské hodnoty a pokud tyto hodnoty budou spochybňovány, tak eh, potom to skutečně bude představovat velké ohrožení. Poslední věc se týká výkonu. Často slýcháme, že existují určité problémy s dosahováním výsledků. Já ale musím eh, říci, že problémy existují ve všech oblastech evropské politiky a tyto problémy skutečně zamizují tomu, aby byl nastartován růst a zaměstnanost. A právě regionální politika umožňuje všude mírnit destruktivní dopady těchto politik. Představme si například, jaké by byly e, dopady aplikace všech těchto politik, pokud by nebyla aplikována politika regionální. Musíme tedy e, vyjít e, z toho uzavřeného myšlení, a musíme se snažit o to, aby regionální politika umožňovala dosahovat těch cílů, které všichni sdílíme v oblastech růstu a investic. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Rope. Tři minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji vám, že jste přišla do našeho výboru. Rád bych vám popřál mnoho úspěchů při implementaci vašich plánů v tomto roce. Rád bych upozornil na následující pracovní příležitosti. Zaměstnanost ve venkovských oblastech. Rád bych se zaměřil na odliv obyvatelstva z venkovských oblastí do měst. Lidé se stěhují, protože nenacházejí dostatek práce, která by jim zajistila dostatečný příjem. Odcházejí do oblastí či zemí, kde jsou vyšší platy. Důsledkem je to, že ve městech žije příliš mnoho lidí, dopravní systémy jsou nedostatečné a přitom pouze 150 km od měst máme oblasti ven, například venkovské, kde je lidí málo. V tom předchozím finančním období byly implementovány programy na rozvoj infrastruktury v těchto oblastech. Byly tam investice do dopravy, do výstavby silnic. Ale pokud jde o rozvoj zaměstnanosti, tam se toho moc nedělo. Proto bych vás rád požádal o informace o tom, jak plánujete v regionech nastartovat rozvoj zaměstnanosti. V současnosti totiž konkurence v oblasti pracovních příležitostí probíhá ve městech. A ty projekty pro venkovské oblasti, e, ty e, jak si té konkurence, pokud jde o příslušné e, prostředky z evropských fondů, prohrávají. Děkuji. Děkuji paní komisařce, že opět přišla do našeho výboru. Podívejme se na to dnešní eh, sdělení, o kterém diskutujeme. Já se domnívám, že je to velice faktické a praktické sdělení v souladu s charakteristikami nového plánování. Já jsem eh, tam eh, zachytila to eh, heslo, které se týká peněz. A doufejme, že takto to bude pokračovat i po revizi víceletého finančního plánu. Dále zde máme těch slavných 11 cílů. A já bohužel musím s politováním říct, že v celé řadě zemí to příznivé prostředí neexistuje. Je to například v oblasti administrativních kapacit a veřejných zakázek. To jsou dvě oblasti, které mají velice negativní dopady na rozvoj především malých a středních podniků. Chci se zeptat, zda nástroj EFSI, eh, jak si eh, spíše než aby dosáhl toho pákového efektu, nepřispěje k dalšímu od jaksi za zaostávání některých regionů oproti jiným. Dále, pokud jde o ty finanční nástroje, bych se chtěla zeptat, zda tak široké použití těchto nástrojů je udržitelné Rovněž vzhledem k tomu, že regionální a místní orgány musí být také odpovídajícím způsobem odborně připraveny, protože tyto orgány si často kladou otázku toho, zda ty příslušné nástroje se vůbec vyplatí. V té strategii se hovoří o jobs and growth a já si kladu otázku, zda bychom se neměli zaměřit především na udržitelný růst a kvalitní práci. Děkuji mnohokrát. Nyní paní komisařka zodpoví první kolo otázek a poté budeme pokračovat otázkami dalších členů výboru. Prosím, paní komisařko. Thank you. Děkuji. Děkuji všem za připomínky a dotazy. Nejprve pan Van Listelroy. Samozřejmě. Eh, tady to sdělení se týká rozdělování fondů eh, na strategii růstu, eh, na různé priority, investiční plány a tady členské státy se musí zavazovat k dosahování cílů eh, z fondů eh, a teď tady vlastně přichází ta nejdůležitější část, pokud jde o provádění a já si myslím, že důležité je, že to je 100% ze 100%, maximálně 100% ve zodpovědnosti členských států, pokud jde o realizaci a provádění, ale Evropská komise eh, poskytuje vodítka, tedy s, eh, s místopředsedou Katajnenem připravuje, jsme připravili vodítka eh, pro pana Junkera, pokud to strukturální fondy, protože si uvědomujeme, že mnohé členské státy vlastně neví, jak mají tyto fondy kombinovat a na velké dobré projekty to je jiné téma. My nemůžeme samozřejmě utvářet ty projekty z Bruselu, je to na členských státech a regionech, aby rozpoznali, jaké jsou potřeby daných regionů a aby potom na tom základě vypracovali velmi dobré projekty. Také spojení s Horizontem 2020 eh, je důležité Vím, že vy o tom eh, víte a jsou tady všechny ty nástroje. Ehm, ke špičkovosti a um, o tom jsme vyjednávali. My vyzýváme členské země, aby přizpůsobovali své programy a aby Eh, tady bylo možné přizpůsobit to na, do, na potřeby eh, těch, těch doporučení pro jednotlivé členské země. Minulý týden jsme měli první setkání s nizozemským předsednictvím a já jsem velmi vděčná za toto setkání a za to, že oni eh, se tak prioritně zaměřují na města já doufám, že na počátku června nebo ke konci května budeme mít tedy ten amsterdamský pakt a to bude poprvé, kdy členské státy v podstatě vyjádří podporu městské agendě a tomuto paktu. Víte, že v minulosti teda teď poprvé členské státy vyjádřily svou podporu, v minulosti tam e, váhali a teď došlo poprvé k tomu, že všechny členské státy hovoří o tom, že je potřeba zaměřit se na městskou agendu. E, nebude to vést Evropská unie, ani jenom členské státy, bude to na víceúrovňovém zprávě e, a je to velmi důležité. Tady poprvé uh, přidělujeme 15 eh, eh, milionů, aby to přímo zpravovala eh, města. Není to pouze otázka důvěry, je to také velký test pro města, jestli mají administrativní kapacitu, jestli jsou schopny identifikovat priority a ty peníze vynaložit mm, správným způsobem. Já si myslím, že to by měl být takový signál, že chceme přesouvat tuto politiku blíže lidem. Potom tam máme inovativní akce v urbání oblasti a já doufám, že na jaře budu schopna eh, k vám přijít s prvními výsledky. Pokud je o zjednodušování, tak tam jsme již identifikovali různé oblasti, kde by mohlo dojít ke změnám eh, v tomto období a já tady samozřejmě spoléhám na vás, na všechny, že se Eh, do toho eh, zapojíte a dáte nám a budete s námi diskutovat o revizi MFF, o tom, zda je to potřeba a mm, mm, nebo tedy nám pomůžete zjednodušovat eh, v tom to, nebo v příštím období. Je mnoho členských států, eh, které eh, předkládají různé podmínky a přijímají nařízení nebo pravidla, která nejsou v našich nařízeních na evropské úrovni. Jsou projekty, kde eh, je někdy potřeba získat 30 nebo 40 podpisů Eh, než je to schváleno a to nevychází z Evropské unie. Takže já doufám, že my eh, předložíme eh, studii o zjednodušování. Pokud je o revizi MFF, tak komisem začala s přípravou. Myslím si, že zatím je příliš brzy na to, abychom vám tady prezentovali nějaké výsledky uh, Eh, midtime review. Ke konci roku 2016 komise předloží hodnocení eh, fungování MFF s ohledem, zohlední se tedy eh, ekonomická situace v té době a také ty, ty další makroekonomické projekty, které budou třeba předloženy později. Mohou tady být předkládány také legislativní návrhy komise k revizi MFF, ale samozřejmě to mm, je něco, o čem bychom měli průběžně diskutovat. Na jaře 2016 se komise zrevidovat společně se všemi členskými státy všechny přidělené prostředky pokud jde o politiku soudržnosti pro pracovní eh, místa a růst pro období 2013 až 2020, pokud jde o technické úpravy eh, pro rozpočtový rok 2017. Revize rozpočtu nám umožní zhodnotit, eh, jak ta zjednodušovací opatření opatření na zvýšení výkonnosti a opatření spojená s efektivitou vynakládání finančních prostředků Ehm, byl, jaké, jaké měly výsledky v rámci MFF eh, v tomto prováděcím období a komise by chtěla eh, velmi podpořit tento, eh, tento impuls pro lepší efektivitu. Vy, členské státy, Evropský účetní dvůr Všichni to velmi podporují. Takže eh, je opravdu potřeba provést eh, na toto, toto hodnocení v polovině období. Paní Tomášek hovořila o tom, že je tady mnoho překážek, ano, ale abych byla upřímná, ty politické eh, preference, o kterých hovořím, jsou stále méně viditelné pro členské státy. To je díky novému regulačnímu rámci Máme tady nový eh, eh, informatický systém a už nebude možné předkládat eh, projekty pouze podle nějakých hm, preferencí osobních a regionální politika ta je samozřejmě tady pro lidi. A i projekty by měly přinášet prospěch obyvatelstvu. Mohu vás ujistit, že my eh, v Evropské unii máme různé ukazatele, máme nařízení a to je to jediné, čeho se držíme, čím se řídíme. Pan Jakovčič, tady děkuji za to, že jste položil dotaz k migraci. Já si donívám, že je to nesmírně nalehavá otázka a musíme si uvědomovat, že neseme zodpovědnost a také solidarita by s tím měla jít ruku v ruce. Po sdělení, které bylo přijato v září, v souvislosti s politikou soudrnosti, že by měla přispívat k řešení těchto výzev. Tak to nebylo, kdy, to jsme ještě neměli k dispozici, když se vytvářely, vytvářely operační programy. Já jsem zaslala dopis ministrům zodpovědným eh, za eh, evropské fondy, aby využívali regionální eh, fondy právě pro tyto výzvy a aby um, klidně tam dělali i programové změny. Pokud to bude nezbytné, některé z členských zemích již využili tyto fondy také i pro předchozí období. Já jsem například navštívila Petlíně a e, okolí e, příslušné orgány, oni ty prostředky velmi dobře využívají, e, to platí i pro Peříž, dobře to používají, ale pro některé země je to něco velmi nového. Byla tady výzva, abychom provedli Eh, přeprogramování. My jsme 220 milionů ehm, přeprogramovali. Snažili jsme se eh, to zaměřit na některé eh, nové výzvy pro ubytování nebo záchrana opatření, záchrana plavidla a tak dále a byly tam předloženy některé tedy modifikace regionálního programu. Teď připravujeme vodítka k uznatelným opatřením, pokud jde o příjem a integraci uprchlíků a tam bychom měli pokrýt tyto věci také ze sociálního, eh, tedy měli by se to samozřejmě pokrývat i ze sociálního fondu a my eh, teď vyzýváme příslušné orgány, aby lépe přerozdělovaly naše fondy právě pro příjem uprchlíků a jejich integraci také v rámci programu pro přeshraniční eh, integraci Řecko a Kypr Řecko a Kypr tam zaslali žádost o modifikaci. Ten eh, program bude pozměněn v rozsahu 1 milion pro opatření na oblast migrace. A tady jsme eh, diskutovali s členskými státy, například v Německu, v eh, Braniborsku. Tam to je vlastně takový první region, který požádal uh, Evropskou investiční banku o půjčku, která by eh, právě měla sloužit eh, na lepší eh, připravenost tohoto regionu na uprchlickou krizi. Takže Braniborsko již podepsalo dohodu s EIB a EIB chce poskytnout 120 milionů na vybavení a e, vybudování různých zařízení na ubytování uprchlíků v různých částech e, Braniborska. E, regionální rozvojový fond tedy může sloužit eh, k těmto účelům, ale jsou tady i jiné cesty, třeba Evropská investiční banka, eh, kde je možné získat prostředky na ubytování eh, třeba pro tedy na, třeba na ubytování pro uprchlíky, tak jako je tomu například v Braniborsku a to se může stýkat samozřejmě i jiných regionů. Pane Kovčiči, já jsem teď hovořila trochu dlouze o migraci, ale myslím, že to je důležité téma. Makroregionální strategie, jistě. Je zde velice důležité, eh, jak spolupracují jednotlivé země. A třeba v Dubrovníku bude to výroční fórum a určitě se tam odehraje významná diskuse na toto téma. Pane Mači, děkuji vám. Vyjádřil jste mnoho naděje v tomto pesimistickém světě, ale já jsem docela optimistická, protože vy jste například Mm, hovořil o řecké krizi a byla doba, kdy jsme vůbec nevěděli, jakým směrem se tato země vydá. A s pomocí fondů se nám podařilo výrazně pomoci. A sice vyřešit problém leg, leg, eh, likvidity, který byl velmi naléhavý. A díky tomuto výboru jsme také přijali specifické legislativní změny. A je opravdu důležité si to uvědomovat a sledovat nadále Řecko. A samozřejmě ráda sem přijdu také a budu vám e, referovat o situaci strukturálních fondů v Řecku. Ale existuje k tomu e, zpráva o implementaci strukturálních fondů ve všech jednotlivých zemích a od roku 2016 bude komise každý rok podávat zprávu, kde bude, která bude záležena na výroční implementační zprávě každého členského státu a klíčových indikátorech evaluace, takže to je důležité. Ale, jak jste sám uvedl, máme zde i další výzvy, migraci. Samozřejmě zde hovoříme o uprchlecké krizi jenom z hlediska té naší politiky, ale hledat a nalézat synergie v oblasti migrace, to je nesmírně důležité, určitě. Nyní vlastně přecházíme z takovéto řešení naléhavých e, situací k integraci a to bude to důležité v příští době Eh, sociální integrace uprchlíků, to bude nesmírně důležité. Jednali jsme s nizozemským předsednictvím, oni si to uvědomují a jsou odhodlani toto řešit. Eh, v únoru se bude konat rada, kde se sejde všech 28 ministrů a na programu jednání prioritně se bude řešit právě tato problematika. Jistě mělo by to jít ruku v ruce se zodpovědností a máme bojovat za hodnoty Evropské unie. Jistě. Ovšem, tyto výzvy by nás neměly vést k tomu, že se budeme vzdávat svých hodnot, ale chápu také to, co jste říkal o finančním omezení a o deficitu. To bylo opatření, které komise přijala proto, aby si členské státy uvědomily, že by měly tu krizi řešit. A nešlo o to nějak prohlubovat krizi státního dluhu. Takže to spíše týká kolegy Moskovičeho a zástupců Francie. A samozřejmě by bylo dobré, kdybyste v této věci mé kolegy eh, kontaktoval, protože ten Eh, deficit, to je opravdu velké téma, velký problém mnoha zemí a u některých regionů není důvod je trestat, Já chápu, že eh, někdy to není problém toho regionu, když něco prostě neplní třeba pařížská vláda ta pravidla deficitu. Potom další kolega, poslanec, se ptal na zaměstnanost. Když dovolíte, tak já budu hovořit svým mateřským jazykem. Pokud jde o rozvoj venkovských regionů, myslím si, že to je skutečně velice závažný bod. Zaměstnanost v venkovských regionech je třeba rovněž vidět právě v souvislosti s migrací směrem do městských oblastí. Je pravda, že legislativa týkající se měst vidí města jako jakási centra růstu. A je pravda, že to jsou města, Eh, která jsou nejvíce podporována, kde dochází k největšímu pokroku, nicméně také je tam třeba řešit celou řadu problémů. Je pravda, že v budoucnosti se budeme muset více zabývat novou ven- politikou venkova. Již několikrát jsme s komisařem Hoganem, tedy komisařem pro zemědělství, o této věci hovořili. Víme, že zemědělská politika to nejsou pouze dotace pro farmáře. Je třeba zabývat se i zaměstnaností na venkově. Jinak to bude nakonec vypadat tak, že budeme mít sem tam město, města budou bohatá a venkovské regiony se budou vyprazňovat a budou chudé. Je proto třeba soustředit se na venkovské oblasti v jednotlivých regionech a v novém programovacím finančním období tuto možnost budeme mít. Umožníme členským státům stanovit si konkrétní priority v této oblasti. A jsem přesvědčena o tom, že ty finance, které půjdou malým a středním podnikům, jsou velice významné, protože právě malé a střední podniky v těchto venkovských regionech hrají často klíčovou úlohu. My budeme vyjednávat s členskými státy a budeme jim doporučovat, aby malé a střední podniky byly podporovány a zakládány především v těch znevýhodněných oblastech, ve venkovských oblastech, kde jsou největší problémy s nezaměstnaností. Já a pan komisař Hogan spolupracujeme na tom, abychom mohli tyto cíle podporovat až do konce našeho mandátu. Budeme se samozřejmě snažit podporovat i rozvoj vysokorychlostního internetu v těch venkovských oblastech. Já, když jsem toto řekla u nás doma, tak mě kritizovali, řekli mi, že některé venkovské oblasti nejenže nemají internet, ale nemají ani ty základní služby. Nicméně já se domnívám, že internet je velice důležitý a pokud tam bude dostupný internet, tak tam mohou být zakládány malé a střední podniky a je možno na základě internetu venkov s městy propojit. A myslím si, že v 21. století nemůžeme již eh, tuto potřebu, tedy internet v venkovských oblastech, zanedbávat. Já sama se domnívám, respektive já se to budu snažit zajistit, aby zaměstnanost byla podporována ve všech regionech a na všech úrovních, jak ve městech, tak na venkově, tak aby to bylo spravedlivé. Toto byl ostatně jeden z mých eh, prioritních aspektů, když jsme vyjednávali o operačních programech a partnerství s eh, členskými státy. Děkuji, paní Damato. Eh, děkuji. Ano, určitě existuje celá řada rozdílů mezi členskými státy. Já si myslím, že cílem regionální politiky by mělo být právě omezovat rozdíly mezi jednotlivými regiony. Během svého mandátu až dosud jsem zvláštní pozornost věnovala Itálii. Byla jsem dvakrát na italském jihu od počátku svého mandátu a myslím si, že na začátku, že se nepodaří všechny ty operační programy ukončit. Nicméně já jsem diskutovala s orgány na Sicílii, v kampánii a určitého pokroku se podařilo dosáhnout. A myslím si, že i v tomto mandátu budu mít příležitost znovu cestovat, možná tentokrát již železnicí z Bary do Neapole, tak aby byla propojena severní a jižní Itálie, aby ty regiony jak si se mohly mezi sebou navzájem vyrovnávat. Myslím si, že jste velice správně poukázala na to, že je třeba posílit administrativní kapacity. V některých regionech právě toto chybí nejvíc a proto je třeba stále zdůrazňovat, že někdy je administrativní kapacita významnější než ty samotné prostředky, které jsou přidělovány. Já jsem člověk poměrně pragmatický. Nechci, abychom zdvojovali úsilí při využívání těch finančních nástrojů. My potřebujeme 20 miliard podle našich, našich odhadů a s místopředsedou Katajnenem se domnívám, že budeme schopni využít všech finančních nástrojů, které máme. Existují oblasti, kde tyto finanční nástroje skutečně mohou něco změnit. Mohou například přispět k redukci závislosti, určitých forem závislosti. Myslím si ale, že to není řešení všech problémů. Finanční nástroje nemohou být alternativou operačním programům, tedy proveditelným operačním programům. Myslím si, že každý operační program musí nejprve identifikovat skutečné potřeby toho, kde ty finanční nástroje skutečně mohou něco změnit a přispět tak k regionálnímu rozvoji. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. Pokud jde o Itálii, vy jste o tom nehovořila specificky, ale mohu vás ujistit o tom, že v budoucnosti budeme dbát na to, aby rozdíly mezi regiony byly nadále zmenšovány protože toto je vlastně samotný cíl regionální politiky. Regionální politika musí přispívat ke zmírňování rozdílů mezi regiony. Doufám, že jsem zodpověděla všechny otázky, které mi byly položeny. Ano, děkuji mnohokrát. Toto tady bylo první kolo dotazů ze strany našich koordinátorů. Dále mám na seznamu řečníků ještě dalších deset zájemců. Požádám vás o to, abyste měli na paměti, že je třeba hovořit stručně. Každý máte jednu minutu. Začínáme panem Vanem Miltenbergem. Thank you, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, v první řadě bych vás chtěl přivítat, popřát vše nejlepší do nového roku. Jistě to bude rok velice intenzivní a zaměřovat se budeme i nadále na udržitelnost, růst a zaměstnanost. Je mi líto, že na začátku tohoto roku musím hovořit poměrně kriticky. Pokud se podíváme na to sdělení, tak to by vlastně měla být zpráva či vyhodnocení výsledků jednání mezi různými stakeholdery, pokud jde o dohody o partnerství a operační programy. Já bych byl čekal jakousi kvalitativní analýzu veškerých těchto dohod o partnerství. My zde však eh, máme spíše jakési zhrnutí různých čísel, záměrů, ambicí, ale nejde o skutečnou kvalitativní analýzu. Je to spíše kvantitativní, spíše se to zabývá jednotlivými daty než kvalitou. A to si myslím, že je škoda. Protože podle mého názoru pro komisi je to spíš jakési povinné cvičení, Prostě komise si musí podle stávajících pravidel tu povinnost odškrtnout a podle mne to ve skutečnosti nemůže nějak přínosně eh, přispět ke kvalitativní toho procesu uzavírání dohod a partnerství a vypracovávání kvalitních projektů. Proto se táži, co vlastně toto sdělení má za cíl. Proč ho zde máme? Jak již zmínil pan pan Nistelroj, není zde žádné propojení na doporučení pro jednotlivé země. A není zde ani žádné hodnocení podle jednotlivých zemí. Já si myslím, že to skutečně eh, je trochu eh, ztracená příležitost. A chtěl bych se zeptat, zda by Evropská komise mohla nám poskytnout nějaké pracovní dokumenty, které doplňují tu již odvedenou práci na tomto sdělení, které, jak jsem říkal, se zaměřuje spíše na kvantitu, ale nikoli na kvalitu těch partnerství. Není zde skutečné zhodnocení toho projektu a já bych vás rád požádal o nějaké dodatečné informace a o vyhodnocení, které se neopírá o čísla, ale o kvalitu. Děkuji, omlouvám se, Prosím ostatní řečníky, aby hovořili stručněji. Pan Arimo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi, abych i já vám, paní komisařko, popřál šťastný nový rok 2016, hlavně zdraví, to ostatní pak už přijde samo. Nyní se dostávám ke konkrétním tématům Řecko a programy z období 2007-2013, 181 projektů, které tam byly realizovány nebo ještě realizovány být mají. A mám k ním tři konkrétní otázky a byl bych rád, kdybyste také konkrétně odpověděla. Za prvé, které z těchto projektů jsou nyní nahlíženy jako naprosto prioritní. Je to těch 16 eh, projektů, které jsou kvalifikovány at risk, a nebo jsou tam nějaké jiné? Za druhé, které konkrétní další opatření činí komise, a to je důležité, proto, aby ty projekty byly uzavřeny úspěšně. A tomu ještě doplňující otázka, jak hodnotíte činnost Support Service? Je zde Řecko dostatečně kooperativní, respektive proaktivní a existuje dostatek zpráv o činnosti Support Service a potom jsme zde rozhodli o tom, že už nebude to kofinancování. E, projeví se to nějak na těch projektech? Děkuji. Děkuji. Pan Novákov má další otázku. Děkuji. Děkuji. Vám. Diskutujeme zde o celé řadě detailů týkajících se regionální politiky v Evropské unii a mne zajímají ty podpůrné programy strukturálních reform jejíž cílem je rychleji dosáhnout eh, toho, co stojí v těch doporučeních pro jednotlivé země. A tam je alokována částka asi 143 milionů do roku 2020. Chci se zeptat, jak se komise vyhne tomu, aby se tyto programy překrývaly s těmi stávajícími operačními programy, které jsou navrženy na zlepšení administrativních kapacit a dobré zprávy. Ten programový návrh, a zde cituji, nabízí poradenství a expertízu, eh, kterou si členské státy vyžádají. A já se chci zeptat, zda si myslíte, že členské státy bude tato nabídka zajímat. Nebylo by jednodušší uh, uspůsobit tu stávající technickou asistenci místo toho, abychom vytvářeli úplně nový nástroj. Pokud jde o reformy, tak členské státy potřebují spíše vůli k těm reformám a ani ne tak nějaké rady. celou řadu věcí je třeba na národní úrovni implementovat, to členské státy dobře vědí. Takže co vlastně od toho nového programu očekáváte? A plánovaná doba trvání těch programů jsou čtyři roky. My ale víme, že reformy například v oblasti vzdělávání trvají často mnohem déle. Jak tedy ten program zajistí, eh, že tedy ty reformy budou pokračovat i po té, co ty programy budou ukončeny. Děkuji paní Adinolfi, prosím vaši otázku v jedné minutě. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce za to, že se mezi nás chodí poměrně často. Já si uvědomuji, že kohezní politika často má velice špatnou pověst, často je uváděna jako příklad plítvání s komunitárními zdroji, já a celá delegace našeho hnutí Movimento Cinque Stelle eh, bychom chtěli, respektive domníváme se, že toto není vina politiky soudržnosti jako takové, jako spíše její konkrétní aplikace. Například eh, činnost kontrolních a řídících orgánů by bylo třeba zlepšit, především prostřednictvím lepší spolupráce mezi jednotlivými aktéry a také mezi komisí, především pokud jde o administrativní kapacity. Chci se zeptat paní komisařky, zda je možné získat informace eh, o tom, jak se komise staví k revizi víceletého finančního rámce u hlavy 1 a jak vypadá nové plánování na rok 2000, po roce 2020. My samozřejmě se budeme snažit k tomu přispět. A pokud jde o tu infrastrukturu mezi Neapolí a Bari, tak já doufám, že se brzy podaří eh, dostat se rychleji nějakými přijatelnými dopravními prostředky i z Neapole do Peskáry nebo jinam. Děkuji, já se nechci ptát, abych měla spíš takové upozornění. Urbání agenda, asi vás to nepřekvapí, že o tom hovořím. A právě už jste reagovala na otázky paní Krel, nicméně i já bych ráda na to upozornila. Potěšilo mě, že zde zaznělo, že už bylo první pracovní setkání předsednictví a komise protože my jsme tu zprávu schválili velkou většinou nejenom zde na výboru, ale i v plénu a ona je ústřední komponentou regionální a územní politiky členských států. A já zde opravdu vidím takové riziko, že to bude někam sklouzávat, kam by to sklouzávat nemělo. A proto na to chci upozornit. My a tam v té zprávě vždy hovoříme o takzvaných funkcionálních prostorech. Nechceme proti sobě stavět město a venkov. Chceme, aby spolupracovali. A momentálně, alespoň já začínám mít takový pocit, že zde opět jsou takové tendence, že se to dostává od sebe pryč. A to by bylo špatně, protože musíme zde přidat v té urbání agendě. Chceme mít výsledky porušení si Amsterdamského paktu, ale 20 let čekat na městský rozvoj, to stačilo a proto jsme tak velkou většinou také tu zprávu o urbáním rozvoji schválili. Děkuji, paní Word, na jednu minutu. Děkuji vám. Já bych ráda jenom něco řekla o těch očekávaných výsledcích a zahrnutí rozvoje malých a středních podniků. Zvláště pak těch téměř 400 tisíc sociálních podniků, které mají být podpořeny. Já to naprosto vítám. Myslím, že sociální podniky hrají nesmírně důležitou roli. A to v tom, že se starají o to, že určité komunity, které jsou marginalizované, se dostávají do určité lepší, udržitelnější, stabilizovanější situace. Už jenom proto, že nejsou zacílené na e, výdělek, ale na to být dobročinné. Já jsem na nějakých 30 let pracovala ve venkovských oblastech v takovém to typu organizace a uvědomuji si význam podpory EU v těchto záležitostech. Ale ono pak bylo těžké Eh, vlastně hájí tyto sociální podniky a tím, že vy to konstatujete tak, jak to konstatujete, tak je to mnohem snažší. A byla bych ráda, kdyby se zde opravdu srovnaly podmínky pro působení i těch eh, sociálních podniků, protože oni občas nemývají takové ty administrativní struktury ve srovnání s jinými tržními silami, třeba velkými korporacemi. A další věc. Já e, mám svoji e, eh, kancelář e, v oblasti Cambria, kde došlo k e, velkým záplavám před Vánoci a také přes Vánoce a po Novém roce. A v našem regionu a pro místní komunity bude nesmírně důležité, aby měli přístup k Fondu regionálního rozvoje pro obnovu, protože pokud bohužel naše vláda nebude eh, žádat to solidární eh, financování. Děkuji, pan Češák. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Vy jste sice z části zodpověděla moji otázku, ale přece jen. Politika soudržnosti a její reforma. Ta reforma byla schválena s velkým spožděním, No a to mělo také dopady na případné investice a realizované programy. My zde nyní máme ty obecně vytyčené výsledky a chceme, aby ta soudržnost znamenala přidanou hodnotu eh, pro regionu. Jak to nyní vypadá s realizací operačních programů a jak to zvládají členské státy, tu realizaci? A potom to stávající opoždění. Nemůže to pak vést k tomu, že země nebudou v tomto programu období čerpat eh, prostředky? Děkuji a nyní pan Buštěnaru. Děkuji vám a také vám přeji šťastný nový rok, paní komisařku. Tak já bych se chtěl zeptat na implementaci Connecting Europe Facility. Už to je vlastně eh, rok, ty peníze jsou vyčleněné v těch národních obálkách a mě by zajímalo, jak tedy jsou ty výsledky jednotlivých zemí a máte nějakou společnou evaluaci s Trana, dalšími DG, které jsou zapojeny. A potom administrativa. To je takové moje obsesivní téma. Byl zde polit, pilotní projekt nového DG a máme už nějaké zprávy o tom, jak zlepšit ty administrativní kapacity, protože to je opravdu centrální téma a cíl. Děkuji za stručné otázky. Mí další kolega. Paní komisařko, máme zde takovou vlnu pesimismu, která zahrnula evropské instituce a já bych vám chtěl i v tomto období popřát hodně úspěchů a vytrvalosti. Vy máte na starosti strukturální politiky a politiku soudržnosti. Víte, jak eh, tyto jakou úlohu tyto dvě osy hrají v rozvoji našich regionů, především nejvzdálenějších regionů. Chtěl bych eh, říci, že vy ve vašem eh, sdělení vyjadřujete zcela jasnou vůli, ty cíle jsou jasné, nyní je třeba je realizovat. Chtěl bych říci, že nesmíme zapomínat na to, že hlavním cílem eh, poslanců je zlepšovat život našich občanů a měnit životy občanů. Pokud v této šedi se nám podaří, aby vaše politiky umožnili především v těch nejvzdálenějších regionech dosáhnout těchto cílů. Poté řeknu na vaši adresu bravo, to je to, co si pro naše regiony přejeme. Takže děkuji a přeji hodně štěstí a odvahy. Thank you, thank you very much, Madame Giuffrida. Uh, one minute, please. Děkuji. Paní Jufrida, jedna minuta. Děkuji, paní komisařko, opět vás zde vítám. Vítáme také všechny úspěchy, kterých se vám podařilo dosáhnout v uplynulém roce. Všech, uplynulém roce. Nyní zde tedy máme toto sdělení které obsahuje celou řadu chválihodných cílů. Jsem velice ráda, že jste sama také osobně navštívila celou řadu regionů, především těch, které čelí největším problémům. Určitě to představovalo pro ty regiony velký, eh, velkou pobídku, velký stimul. Myslím si ale, že tou největší výzvou skutečně jsou ty administrativní kapacity, které potom ohrožují vlastně i samotnou účinnost těch fondů. Myslím si, že jedinou eh, další odpovědí by eh, nemělo být přicházet s novými nástroji, ale měli bychom se eh, snažit pomáhat jaksi s těmi administrativními kapacitami a to v, celé té, v celém tom období. Také ty audity, které jsou prováděny ex post, často dlouho po ukončení toho programu. Nepřispívají k nápravě té situace, pouze jak si vyvolají zděšení v těch lidech, eh, kteří měli ty problémy na starosti, že eh, něco udělali špatně a ostatně i zjištění Evropského účetního dvora za rok 2014 ukazují, že eh, často tedy v této oblasti jsou problémy. Ještě mám jednu otázku. Chci se zeptat, zda máte podobně jako my obavy z toho, že by regionální politika Eh, v souvislosti se změnou geopolitické situace mohla být oslabena, pokud jde o ty finance, také vzhledem k celé řadě těch dalších krizí, kterým čelíme. A také zde jsou určité specifické alokace, které se eh, týkají ostrovů, nemyslím tedy nějaké daňové ostrovy, ale uh, ostrovy, které často mají problémy s propojením, s pevninou a tak dále. Takže my o tom budeme hovořit na plenárním zasedání a chci se zeptat, jak to je tady s těmito specifickými alokacemi. Thank you very much, Ms. Uh, eh, Děkuji. Děkuji, paní komisařko, budu velmi stručný. Jenom eh, velmi stručný dotaz. Vy jste analyzovala možnosti, jak mít co nejvíce synergií mezi rozvoj, fondem pro rozvoj, eh, sociálním fondem a tak dále. Nám jde o to, aby politika soudržnosti byla co nejefektivnější. Jsem přesvědčen, že se toho dá udělat ještě opravdu mnoho a pokud tedy byla provedena tato analýza, tak bych vás chtěl povzbudit. Tady e, máme také nástroj křížového financování, který podle mého názoru nebyl dostatečně využit a bylo by možné docílit větší doplňkovosti a více synergii. Děkuji. Už jsme překročili e, vymezenou dobu, jako obvykle, ale dám slovo komisi, aby odpověděla na otázky. Děkuji. Děkuji. Pan Van Miltenburg. Omlouvám se, ale bohužel nemohu s vámi souhlasit. V tom, že to sdělení není užitečné. Jak jsem řekla na počátku, eh, máme více než 450 miliard z evropských eh, strukturálních fondů a to hraje zásadní roli při poskytování eh, pracovních míst. To, eh, k čemu se členské státy eh, zavázaly do roku 2023, je také významné. A je to poprvé, co Evropská komise může dopředu říci, nejenom v jaké oblasti budou ty fondy investovány, ale jaké jsou očekávané cíle, z čeho se tím dosáhne. To je základ pro veřejnou transparentní diskuzi. Budeme vědět, jak jsou peníze vynakládány, jaké projekty jsou financovány z těchto fondů Nevím, jestli víte, že je tam také příloha, kde jsou kolonky pro jednotlivé členské země. Jsou tam kvantitativní a kvalitativní informace k programům podle jednotlivých zemí. Chtěla bych vás informovat, že jsme zahájili eh, studii nebo zahajujeme studii, studii a ta bude se zaměřovat na kvalitu těchto programů a já vás o výsledcích budu v průběhu tohoto roku informovat. Pan Armand, Řecko. Jak víte, vysvětlila jsem, že pokud jde o výjimečné situace, tak je potřeba přijmout výjimečná opatření. Jsem velmi vděčná Evropskému parlamentu za eh, to, že tak učinil a my všichni víme, že není omluva proto, že řecké orgány neimplementují ta eh, mimořádná opatření. My jsme po řeckých orgánech si vyžádali určitý mechanismus, tak aby ty dodatečné fondy eh, byly využity pouze na platby pro operační eh, programy, tak jak to bylo vyžádáno. Měli jsme určité obavy, jak se to objevilo v tisku, že tyto prostředky by třeba mohly být využity i třeba na důchodové účely a jiné účely. Řecké orgány v létě přijali společné ministerské rozhodnutí nebo další, další tedy ministerské eh, prohlášení, aby, eh, po, eh, aby to pokrylo obě dvě období 2017 až 2013 a i to období 2013 až 2020. To znamená, že řecké orgány musí pravidelně podávat zprávy o tom, jakým způsobem vynaložili fondy, který, kteří tam jsou příjemci a tak dále. My vám budeme podávat informace o strukturálních fondech v Řecku. Máme tady zprávy o provádění strukturálních fondů v členských státech. Pokud je o rok 2016, Evropská komise předloží zprávu podle jednotlivých členských státech. Budou tam výroční zprávy o financování a hodnotící eh, zprávy. Také pokud jde o revizi CPR, Řecko dosáhlo velkou míru e, finanční implementace operačních programů. Je to asi 99 pardon, je to 91 celé něco procent, zatímco v Evropské unii je to 88 v průměru. Díky tomu Řecko bude eh, řešit problém s likviditou v rámci CPR, který měli v létě a budou moci obnovit investice do reálné ekonomiky. Vy jste hovořili o eh, ohrožených eh, projektech. Ano, my jsme v každodenním kontaktu DG Regio se, se zástupci eh, Řece, Ře, Řecka a v Tesaloniky tam je ten projekt metra, ten je nejvíce ohrožen a eh, Řecko již po třetí je před soudním dvorem kvůli eh, problému s West managementem. Tyto projekty řešilo se to vlastně i na výboru eh, kont, je tam asi 186 projektů a společně s řeckými orgány a Evropským parlamentem se spojíme a budeme řešit, jak to nejlépe zvládnout. Myslím si však, že z legislativní oblasti jsme podnikli všechny nezbytné kroky, které jsme vůbec eh, podniknout mohli. V posledním období jsme byli častěji v kontaktu s Řeckem také kvůli uprchlické krizi. Oni tam mají obrovský problém. Byla jsem ve spojení eh, se zástupci vlády, snažila jsem je přesvědčit, aby využívali naše prostředky, naše fondy, aby vylepšili podmínky pro uprchlíky uprchlíky a do eh, krizi například měli pouze eh, dva eh, lékaře, kteří byli mm, k dispozici na tyto účely, zatímco jim tam přicházeli tisíce lidí denně. Takže to jsme takto podnítili a budu vás o tom informovat. Pan Novakov. Samozřejmě je tady nová, nová, nová podporná služba která bude poskytovat podporu pro členské státy na když provádí strukturální fondy, eh, pardon, strukturální reformy v souvislosti se strukturálními fondy, ale eh, členské země by měly například někde eh, reformovat soudní systém nebo jiné systémy. My se společně s členskými státy snažíme identifikovat problematické oblasti a to, kde je to nejvíce potřeba. Chtěla bych vás ujistit, že já a mé útvary budou i nadále podporovat členské státy k tomu, aby co nejlépe využívali strukturální fondy. Eh, rozšíříme přístup Task Force. Měli jsme to pro období 2007 až 2013. Teď to analyzujeme a Předseda Juncker uspořádal setkání s několika premiéry na okraji rady. Myslím, že tam byl i premiér Bulharska. A, podle těch výsledků, kterých dosáhli minulý rok při implementaci té e, task force, tak e, se vlastně e, rozhodlo, že se bude pokračovat na základě těch výsledků. My budeme podporovat členské státy, až budou eh, provádět programy v dalším prováděcím období. Myslím si, že tato koordinace na všech úrovních je velmi důležitá, na vládní úrovni, eh, regiony, místní samozprávy. Naše administrativní kapacity. To je na to, na co se nejvíce zaměřujeme. Eh, Řekla jsem panu Novakovi, že eh, chceme náš přístup rozšířit. Potom tam máme projekt eh, těch opoštěných regionů. Chceme zjistit, proč v některých regionech, bez ohledu na to, kolik tam investujeme, se růst nedostavuje, nevylepšuje, tu situaci monitorujeme. Myslím si, že je velice důležité analyzovat tyto různé regiony z tohoto pohledu, například v Mezzogiornu, kde již dlouhá léta opravdu získávají prostředky, ale bohužel to nepřináší žádné hmatatelné výsledky. Máme samozřejmě některé Eh, regiony, které jsou pozadu a kde, eh, když investujete, tak eh, velmi snadno se dostaví. Výsledky jsou patrné v oblasti růstu pracovních míst a tak dále. Pokud to o víceletý e, rámec, tady jsem odpovídala Konstanci, že jsme na počátku hodnocení a chceme tady spolupracovat s Evropským parlamentem při zjišťování, jak eh, co nejlépe přistoupit k revizi MFF. Budeme muset spolupracovat také s dalšími výbory, podle mého názoru. Setkala jsem se například se zástupci výboru pro rozpočet a mám pocit, že oni to vidí jinak. A my to se budeme muset eh, zblížit v našem pohledu, abychom Eh, si ujasnili, co vlastně od té revize MFF chceme. Paní Westphal, chtěla bych vám poblahopřát za zprávu, eh, za tu zprávu o eh, urbání agendě. Byla jsem na plenárním zasedání, kdy se diskutovalo o tomto tématu. Je velmi důležité na tom pracovat. Včera jsem se setkala se zástupci UN Habitat, na, v Ekvádoru eh, bude eh, velmi významná konference tento rok, která se zaměřuje právě na rozvoj měst a tady je velmi důležité spolupracovat s OSN a s dalšími organizacemi. Je to regionální politika, která odráží charakteristiku každého regionu s městským a venkovským rozměrem. Tady jde o to, aby to nebylo v rozporu Právě naopak, nizozemské předsednictví se velmi zaměřuje na mm, střední a mm, menší města. V březnu eh, dojde k setkání se všemi eh, starosty a primátory z velkých měst, ale i toto je důležité. Je důležité uznat, že města jsou klíčovými eh, hráči, 75 měst ve světě, eh, v Evropě. Pardon, 75 obyvatel v Evropě žije ve městech. S další řečnicí souhlasím, pokud jde o důležitosti malých a středních podniků, zejména ve venkovských oblastech. V příštím programovém období je naším cílem pomáhat co nejvíce eh, startupům, asi eh, tady bude 2 miliony eh, nových startupů, těchto malých a středních podniků a já doufám, že tedy to bude mít výsledky. Pokud jde o záplavy v Cambrii, tak tam samozřejmě je možné požádat o fond Solidarity. Zatím jsme ještě nedostali žádnou žádost eh, na komisi k této věci. Pouze jsme vyjádřili eh, solidaritu eh, lidem v Kambrii. Samozřejmě mají 12 týdnů od samého počátku aby požádali, ale podle mého názoru je škoda, že je to tak, jak to je. Je to matematická rovnice. Oni možná chtějí ukázat, že nepotřebují evropské prostředky, ale toto je nástroj, který je velice užitečný. Už jsme mohli e, již 10 pro, už jsme mohli 10% e, e, té škody pokrýt z toho nástroje pro naléhavost. Takže je škoda, že jsme nedostali žádnou žádost a tady není možné, aby sám, samotný region o to požádal. Musí o to opravdu požádat centrální vláda, jinak nic poskytnout nemůžeme. Pan Česák, já s vámi souhlasím, že když dojde ke spoždění, tak to samozřejmě má svůj dopad. Tentokrát je to kvůli eh, pozdnímu přijetí nařízení, nebo tím to alespoň začalo, tím, že to bylo pozdě schváleno v Evropském parlamentu. Bylo to v prosinci 2014 a členské státy samozřejmě eh, potom ehm, to museli, eh, na to museli reagovat ve svých orgánech a velmi mě to znepokojuje, že došlo k tomuto spoždění. Zatím všechny členské státy nenahlásily, že vytvořili certifikované a monitorovací eh, instituce nebo orgány. Doufejme, že do konce léta už budeme mít eh, ohlášení od všech členských států, že tyto instituce zřídily, protože jinak nemůžeme poskytnout žádné platby, dokud tyto nové instituce pro další programové období nebudou existovat. Jinak vás ale mohu ujistit, že už se spolupracujeme s členskými státy, snažíme se to celé eh, dohnat, to spoždění, snažíme se poučit z minulosti. Poslední eh, programové období začalo velmi pozdě a ono je samozřejmě vel... máme tu zkušenost, že je těžké to potom dohnat děláme, co je v našich silách, ale členské státy musí také velmi rychle postupovat v této věci. Vím, že jsou tady problémy s informatickými systémy a jiné problémy, ale je nesmírně důležité dokončit programové období 2007 a 2013 eh, za dobrých podmínek a zároveň, ale také začít eh, to další programové období. Proto je tento rok tak klíčový. Samozřejmě mm, eh, je to náročné uzavřít to minulé programové období a zahájit to nové, ale je důležité se na to zaměřit. Pan Poštěnáru, Boštěnáru tady není. Pokud je o administrativní kapacitu, již jsem odpověděla. Ano, je to důležité. Pan Manskur, jak víte, tak je pro nás nesmírně důležité zaměřit se na ty nejstálenější regiony. Máme tam některé územní programy, které již byly přijaty a Příští týden se setkáme, ve, já se setkám s kom, já a komisař Vela se setkáme s vámi a s ostatními poslanci, kteří mají zájem o naši politiku, která se právě dotýká těch nejodlehlejších regionů a já si myslím, že bychom tam mohli velmi prakticky načrtnout nebo zjistit, co dalšího bychom mohli udělat pro pomoc těmto regionům, kteří, které jsou velmi vzdálené a velmi zranitelné. Samozřejmě že tady budeme mít také eh, roční fórum pro tyto regiony a na to se velmi těším. Paní Jufrida, učinili jsme velké, eh, velká zjištění, poučili jsme se eh, pro to další programové období do roku 2020. Politika soudržnosti je pod palbou protože je tady mnoho naléhavých záležitostí a my musíme tahnout za jeden eh, program eh, pro vás a myslet i na období po roce 2020. Eh, Specific. A co se týče ostrovů, my máme specifickou politiku pro ultraperiferní oblasti. A to jsou často ostrovy, ale máme i specifickou politiku zaměřenou na ostrovy, takže to je důležité to řešit. A poslední otázka, ta se týkala komplementarity a synergií. Teď podle těch eh, nové legislativy to je povinné. Například vy jste upozorňovali na to, že byly takové eh, případy, kdy ty eh, fondy vlastně nespolupracovaly, nefungovaly společně. My jsme například v rozsledku RDF postavili nějakou budovu, nebo měli jsme zde budování kapacit, ale potom vlastně se ukázalo, že sice jsme vybudovali zdravotní středisko v nějaké malé vesnici za velké peníze, ale ta vesnice nemá už prostředky na to, aby tam dala ty zdravotníky. Nemůžeme stavět školy nebo zdravotní zařízení, aniž bychom to měli propojené i se sociálním fondem, anebo s tím, abychom měli zajištěné, že se o to postará i svým dílem vnitrostátní rozpočet. A máte jistě pravdu, že v souvislosti s uprchlickou krizí musíme zvážit, jak ty věci dát dohromady. A co se týče investičního plánu, já doufám, že koncem eh, měsíce budou pokyny pro řídící orgány z členských států k tomu, jak je možné kombinovat fondy. Například, když zde bude nějaký velký projekt v oblasti silnic nebo železnic, bude to moc velké. Máme takový případ třeba ve Slovinsku. Chtěli by tam mít železnici, ale když všechny ty prostředky z fondů dají na tu železnici, tak by prostě potřebovali veškeré prostředky z celého toho období. Takže by zde měla být možnost eh, například dát část z ERDF a žádat si například u Evropské investiční eh, banky, aby doplnila financování z těchto fondů. A tyto pokyny by jistě byly velice užitečné pro členské státy a pro ty řídící orgány. A jistě vás budeme informovat, jakmile ty pokyny vzniknou, tak, aby vy jste mohli na ně upozorňovat ve svých členských státech. Dámy a pánové, velice vám děkuji. Děkuji také za vaše milá přání do nového roku. Já se těším na naši spolupráci a nové myšlenky. Nacházíme se nyní ve velice důležitém období. Ještě zde bylo něco, pan pan Nistelrooy? No, my jsme dostali ty letáčky a hovoří se o deseti prioritách, ale já jsem jich tam napočítal šest. Tak mě by zajímalo, eh, jak se je, eh, máme, co s tím máme dělat. Je to ten článek 16, nebo je zde na ní veškerá informace o migraci, o hospodářské zprávě? Co se o nás očekává? já to bojí. Potřeboval bych si to ujasnit. Nevím úplně, o čem přesně hovoříte, pane kolego. Ano, to je příspěvek strukturálních fondů k prioritám komise. Bez mikrofonu, bohužel. A jak jistě víte, strukturální fondy také pokrývají migraci, vnitřní trh a dopravu, takže naše fondy jsou všude a to vy jistě víte ještě lépe než já. A myslím, že tady je užitečné si vyměňovat informace. Předsedkyně, děkuji. Já také děkuji, myslím, že to je dobrá informace také v kontextu našich diskusí o tom, jak důležitá je politika soudržnosti, je na čase také zmínit, že politika soudržnosti se odráží v každé z jednotlivých priorit komise a jejich jednotlivých politik. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko, jménem všech členů výboru REGI. Přejeme vám velice úspěšný nový rok a mnoho zdraví a brzy se uvidíme opět na jaře. Děkujeme, že jste přišla mezi nás. We can continue now with... Dámy a pánové, pokračovali bychom s naším pořadem jednání a dalším bodem je situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci. Máme zde stanovisko, navrhovatelkou je paní Kocolino, výbor Libe, vypracovala zprávu o situaci ve Středomoří a potřebu eh, celostního přístupu EU a v Regi zde navrhuje stanovisko. Takže pan Kocolino dnes představí svůj názor, eh, své názory a mimo jiné tam navrhuje využít eh, fond FC, aby se na strukturální fondy pro řešení migrační krize a obtíží, které sebou přináší. My bychom měli hlasovat 15. února na výboru a stínoví zpravodaje potřebují čas pro pozměňovací návrhy. Navrhuji tedy lhutu pro pozměňovací návrhy 17 hodin v pondělí. Je <coughs> pondělí 18. ledna lhuta pro pozměňovací návrhy. Doufám, že 18. ledna je pondělí. Zkrátka mám na mysli pondělí. Ano, 18. ledna je pondělí, takže pondělí 18. ledna. A nyní má slovo pán kolega Vocolino, aby představil svůj návrh stanoviska. Velice stručně, protože se to kříží s tím, o čem jsme právě hovořili s paní komisařkou. Já v tom stanovisku zdůrazňuji migraci jako strukturální fenomén. Nedívám se na tu krizovou situaci uplynulých měsíců, které jistě budeme čelit i v budoucnosti. Takže pokud kolegové k tomu budou mít nějaké pozměňovací návrhy, tak prosím, abyste toto brali na vědomí. Navrhuji zde tři různé tři pohledy. V první řadě potřebu integrovaného přístupu, zapojit do všeho komisi, členské státy a místní orgány. A v tomto rámci také plně beru na vědomí výsledky lucemburského předsednictví a dokument ze 27. listopadu je třeba především posílit města a pomoci městům v rámci městské agendy, protože především města musí nějakým způsobem čelit těm migračním fenoménům a integrovat uprchlíky. A na závěr, a tím skončím, zmiňuji velice ožehavé téma a zde bych také chtěl vést diskusi zde mezi námi v souvislosti s článkem 23 o pozastavení plateb a zavedení flexibilnějších eh, kritérií při vyplácení dodatečných zdrojů na pomoc eh, v této krizi, která samozřejmě ale je projevem strukturálního jevu. Paní předsedkyně již hovořila o lhůtě pro pozměňovací návrhy a já je samozřejmě také velice uvítám. Now I'll give the floor to the shadow rapporteurs uh, on, on the opinion, Mr. Walker. Děkuji. Slovo má stínový zpravodaj pan Walter Sel. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěl panu Gocelínovi poblahopřát k této práci. Myslím si, že to je skutečně výtečně odvedená práce, poměrně e, vyvážená, přihlíží k velice významným aspektům, které se skrývají za migrační krizí, které Evropa čelí v uplynulých měsících. Já sám musím e, říci, že byť v obecných rysech e, v zásadě souhlasím s touto zprávou, předložím přesto několik pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je ob bohatit tu zprávu v souvislosti s migrační a asilovou politikou, v souvislosti s integrací migrantů a také eh, s, chci zdůraznit potřebu spolupráce jednotlivých místních orgánů a také posílit administrativní kapacity při řešení těchto problémů. Děkuji mnohokrát. Pana Porebu zde nevidím. Pan Čezek bude hovořit místo něho. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem, já zde tedy zastupuji pana poslance Porembu a představím tedy jeho stanovisko. Chtěl bych v první řadě poděkovat panu zpravodaji za předložený dokument a za veškerou odvedenou práci. Dnešní debata by skutečně se mohla změnit eh, v debatu o migrační krizi jako takové. Ta situace se velice rychle vyvíjí, nelze nic dopředu předpokládat a my se proto o to více musíme držet našich kompetencí. To znamená kompetencí v oblasti politiky soudržnosti. Musíme se podívat na samotné základy této politiky ukončit nerovnosti a nerovnováhu mezi jednotlivými evropskými regiony tím, že posílíme hospodářský růst a zaměstnanost. Za druhé musíme položit, si položit určité otázky a snažit se na ně odpovídat. Zda tedy politika soudržnosti musí nějakým způsobem přispívat k ukončení té krize. Jsou strukturální fondy dobrým nástrojem pro minimalizaci dopadů toho, co se děje? To je další otázka existují i nějaké jiné prostředky, jak postupovat. A další eh, dotaz se eh, týká eh, rozhodnutí o realokaci příslušných prostředků, zda by si toto neměly členské státy bez zasahování komise. A také eh, chceme zde vlastně mít dvě kohezní politiky, jednu, která bude reagovat na ty dlouhodobé cíle jednotlivých regionů a druhou, která bude reagovat na naléhavé krize. Existuje celá řada členských států, které administrativně či jazykově nejsou schopny čelit takovýmto masivním přílivům migrantů. Je třeba přihlížet eh, k situaci těch migrantů, kteří se již na území Evropské unie nacházejí a těch, kteří jaksi eh, plánují sem ještě přijít. Zde v podstatě eh, jde o zajištění bezpečnosti našich občanů. Já jsem přesvědčen o tom, že veškerá rozhodnutí týkající se strukturálních fondů a jejich využití v migrační krizi musí být na členských státech a dotčených regionech a v tomto smyslu také předložím pozměňovací návrhy. Migrační krize je dnes velice zásadním kon- konceptem vůbec pro přežití Evropské unie a proto je třeba na ní reagovat velice zodpovědně a komise si myslím zatím neumožňuje ten problém řešit. Děkuji. Pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Já se domnívám, že pan Gocolino připravil velice dobrou zprávu. Nemám k tomu mnoho co dodat. Rád bych zdůraznil, že místní a regionální orgány a Evropská unie by měly koordinovat veškerý postup v oblasti Středomoří v souvislosti s migrační krizí. Protože vždy se někde něco děje. Často je to třeba v malé vesničce, na nějaké pláži někde, kde Evropa má své jižní hranice. Tato zpráva říká, hovoří o velice důležitých věcech. Místní a regionální orgány sami tuto krizi prostě nevyřeší. Nemůžeme to od nich očekávat. Já proto toto stanovisko podporuji a jistě to obohatí celkový přístup parlamentu. Pan Rope. Děkuji, paní předsedkyně. Já opět hovořím za paní kolegyni Vanu, která chce panu Gocolínovi poděkovat za vypracování dobrého návrhu zprávy. Naše skupina zastává využívání evropských strukturálních a investičních fondů při řešení stávajících výzev. Paní komisařka Kretu a celá komise prokázali flexibilitu, která umožní změnit eh, pro ty pláno, to plánované vynaložení prostředků na léta 2014 až 2020. Zatím ale těch možností využili pouze dvě země, a to proto, že členské státy se nechtějí vracet eh, k akčním plánům, které byly teprve nedávno schváleny. My musíme ale umožnit, aby ty programy v, minulosti, v budoucnosti mohly být změněny. S tou zprávou celkově souhlasím, chtěl bych k ní ale doplnit několik bodů. Velice důležité je zohlednit práci dobrovolníků a e, dalších e, pracovníků, jejichž přínos byl obrovský, především tam, kde státy nebyly schopny poskytnout adekvátní služby. Zmínit chci také důležitost spolupráce s občanskou společností. Velice důležitá je i solidarita mezi členskými státy. Nedostatečná solidarita byla v těch uplynulých měsících zcela zřetelná. Také chci zdůraznit, že, je velice, že jsou velice důležité mezistátní iniciativy, které se snaží změnit ten stávající stav. Takže všem ještě jednou děkuji a za paní Vanu mohu říci, že je připravena spolupracovat s panem zpravodajem. Prosím další řečnici, děkuji paní předsedkyně. Toto stanovisko jsme si přáli, je poměrně významné vzhledem k té závažné situaci a ve velké míře mohu souhlasit s doporučeními pana zpravodaje. Vítáme také přislíbenou flexibilitu paní komisařky s ohledem na možnost změny operačních programů. Musíme potom ale velice pečlivě dbát na to, jak budou některé z těch zdrojů využity. Například při řízení některých přijímacích center pro uprchlíky Eh, došlo k poměrně závažným incidentům, které v současnosti zkoumají soudy, protože tam eh, bylo nebezpečí proniknutí organizovaného zločinu. Takže velice pečlivě musíme kontrolovat využívání těch zdrojů, tak jak je tomu ostatně u všech zdrojů politiky soudržnosti. Pak ještě několik obecných připomínek, které, pokud budete souhlasit, bych ráda začlenila do zprávy. Evropská unie a především jednotlivé členské státy by se měly pokusit postupovat koherentněji a nepřikračovat k individuálním akcím a politikám. Například eh, mám na mysli to, k čemu před několika týdny došlo v Libii. Důležité je, aby prostě na Blízkém východě členské státy nepodnikaly nějaké individuální iniciativy, ale aby se kontrolovaly, protože potom to samozřejmě má i dopady na masovou migraci. Uh, Nesmíme ani zapomínat na to, že podle článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie politiky unie jsou řízeny zásadou solidarity a rovného rozdělení zodpovědnosti mezi členskými státy a to i ve finančním ohledu. Eh, chápeme tedy Eh, rozhořčení nad kolínskými záležitostmi, ale myslíme si, že je třeba to řádně prošetřit a v žádném případě na základě toho nestigmatizovat eh, desetitisíce lidí, kteří utíkají před válkou. A myslím si, že jediné, jediný prostředek, jak rozbít ty sítě pašeráků a provozovatelů člunů, je posílit legální možnosti přístupu pro žadatele o azyl a ekonomické uprchlíky. Děkuji mnohokrát. Ještě se někdo hlásí? Ano, děkuji, paní předsedkyně, stručně. Já chci říci, že my jsme zásadně proti masivní migrační politice a proti přijímání migrantů, protože to jsou eh, nelegální migranti. Jsme tedy velice silně proti tomuto stanovisku, protože Evropská unie a členské státy nemají tuto migrační politiku platit. Ta masivní politika příjmu uprchlíků ohrozí náš systém, naši kulturu a naši civilizaci a bude to mít eh, velice závažné dopady pro všechny naše země. My jsme tedy v naší skupině proti přijímání prchlíků, proti jejich usazování na našich územích. Není, neměli bychom to dělat my. Sýrie má ve svém okolí eh, mnoho jiných zemí, které by měly ty uprchlíky přijímat. Paní Merkelová zde byla velice velkorysá, potom tedy eh, snížila eh, ty počty uprchlíků, které je Německo schopno přijmout, protože se již projevují ty negativní dopady a já si myslím, že každé euro, které vynaložíme v této migrační krizi, je se, vlastně eh, sebevražednou eh, finanční výlohou pro všechny naše země. Takže já si myslím, že bychom se měli eh, zaměřit na to, jak eh, pomoci členským státům vystoupit ze Schengenu, pomoci jim, aby si vzali zpět jaksi svou eh, suverenitu a aby si sami rozhodovali o tom, zda někoho přijmou na své území či nikoli. Takže jsme velice jasně proti. Mám na seznamu další dva řečníky a tím to končí. Jde o paní Tomašič a paní Frida. Paní Tomašič. Nácet izvěšťa je dobrý. Děkuji. Návrh stanoviska je dobrý. Samozřejmě, že jsou tady eh, některé drobnosti, které bude potřeba doplnit, eh, ale celkově je to dobré. Jenom jednu věc bych chtěla zdůraznit. Pokud chceme opravdu pomoci uprchlíkům, aby si našli pracovní místo, aby se integrovali do naší společnosti, tak potom všechny členské státy by měly předávat informace o tom, jaká pracovní místa jsou deficitní v některých zemích nebo v té které zemi. Potom bude možné vyslat migranty do té dané oblasti, aby ehm, si našli pracovní místo, ke kterému jsou kvalifikováni. Také musíme zvážit míru nezaměstnanosti. Není možné uprchlíky zaslat do těch oblastí, kde je velká míra nezaměstnanosti, protože to by vytvořilo vlnu nenávisti ze strany místního obyvatelstva. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla ocenit eh, práci pana zpravodaje, velice efektivní eh, sepsání toho textu. Mně se velmi líbí také eh, ten poslední bod, protože je důležité, aby výbor REGI se vyjádřil k tématu, které potom velice kon- má konkrétní dopady na místní orgány a na regionální orgány spíše než na ty národní a evropské. Existují regiony, hovořím především o svém regionu, eh, Sicílii, kde bylo vykonáno obrovské úsilí, aby se konkrétně nějak eh, řešila problematika těch tisíců uprchlíků, kteří hledají útočiště v Evropě. Pro můj region to znamená, že je třeba připravit infrastrukturu, hygienické eh, stanice nebo zdravotnictví. A skutečně takovéto krizi nelze zabránit. Ta krize se, jak víme, nezastaví, ale spíše se ještě vyostří. Je to krize, která již probíhá celou řadu let a dosud se nenašla příslušná řešení ani odpovídající účinné přístupy, které by byly schopny to řešit nějak definitivně. Je zde také určitá dichotomie. Jednak je třeba mít ten globální evropský přístup k migrační krizi. V žádném případě to nelze delegovat na jednotlivé členské státy. A na druhé straně je zde ten fakt, že ty dopady jsou největší právě na úrovni regionální. Já tedy nejenže podporuji Andrejovu práci, ale jak jsem říkala na začátku, máme zde ten článek 23, který se týká flexibility eh, a dodatečných eh, vydáních z veřejných rozpočtů. A myslím si, že v každém případě se musíme vyhnout eh, rigidnímu přístupu. Protože ten jsme zde dosud používali ale tento přístup vůbec nepřihlíží k tomu, že ta situace je skutečně eh, krizová. A je zde také nebezpečí, že to potom negativně dopadne právě na ty státy a regiony, které toho učinili nejvíce. To by potom mohlo vyústit eh, v paralýzu či v krizi a jakousi eh, neschop, neakceschopnost. A to právě v okamžiku, kdy se máme snažit o přijímání uprchlíků a o jejich integraci. A samozřejmě, jak se o tom hovoří na celé řadě výborů, je třeba, aby ten přístup byl holistický. Pokud bychom přerušili ty platby, tak bychom tím přispěli k ještě většímu zmatku právě v těch zemích a v těch regionech, které tu problematiku řeší v první řadě. Děkuji. Toto byly komentáře kolegů a stěnových zpravodajů. Máme tady zástupce Evropské komise, je tady pan eh, zástupce DG Regio a pak je tady pan Filip eh, Chantrin z DG Home. Doufám, že to vyslovuji správně, pokud ne, tak mě prosím omluvte, ale v každém případě máte slovo. Thank you very much. Um, so my... Děkuji. Migrace je jedna z klíčových priorit od té doby, co se Juncker ujal své funkce. Je to jedna z priorit a oblast, kde jsme byli aktivní od samého počátku přijetí agendy o migraci. Chtěli jsme mít e, tedy celou dobu komplexní přístup a pokrýt všechny e, dílčí oblasti e, této problematiky. Jsme velmi rádi, že Evropský parlament tady má přístup k holistickém přístupu k migraci. Eh, což jistě pro nás bude zajímavé v dalším vývoji politik. Jinak eh, velmi souhlasím se všemi, kdo vystoupili, že to je problém, který nemá jedno jediné řešení. Vyžádá si mnoho úsilí, od mnoha aktérů na lokální, regionální i evropské úrovni. A jak zdůrazňuje pan Avramopoulos, žádný členský stát to nezvládne sám. Potřebujeme evropský přístup. Těšíme se na stanovisko tohoto výboru, eh, který eh, velmi užitečně přispívá k našim úvahám a slovo předávám kolegovi. Děkuji, jenom několik slov k evropskému financování z ERDF zejména, tak jak uvedla paní komisařka eh, Kretu před chvílí, neustále hovoříme s členskými státy o tom, jak mobilizovat lépe evropské prostředky při řešení migračních výzev. Jsou tady v podstatě dvě velmi důležité věci, které chci zmínit. Paní komisařka Kretu to zmínila i členským státům vyzvala k okamžitým akcím na eh, tedy eh, hranicím a také pokud je o integraci eh, uprchlíků a my řešíme s členskými státy, jak by chtěli, abychom k tomu přistupovali. Devět členských států už odpovědělo, většina z nich je poměrně pozitivních. Nejsou tady žádné bezprostřední akce, jako třeba přeprogramování přijatých programů. Uh, některé členské státy trochu více eh, váhá, pokud jde o to, zda tam vidí prostor k manévrování. S DG Home a DG Employment eh, provádíme bilaterální návštěvy Eh, například eh, jsme sledovali cestu na západním eh, Balkánu, byli jsme v Chorvatsku, na Rumunsku, Bulharsku a tak dále a s jednotlivými vládami diskutujeme o tom, jaké jsou potřeby a výzvy v budoucnosti, jak můžou evropské fondy pomoci. Doufáme, že to povede k významným změnám v kontextu využívání fondu, protože vidíme, že je to velmi potřeba tomto měsíci plánujeme setkání s mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi, které působí eh, v této oblasti z eh, Červený eh, kříž a další. Chceme pochopit, co je zapotřebí a jak oni vynímají, by se měly fondy lépe využít. A poslední poznámka, vy jste několikrát zmínili článek 23 a já bych pouze dodal, že pravidla pro pružnost byla diskutována a mm, bylo to vlastně v podstatě, ta pravidla byla vydána v lednu roku 2015, takže na to se prosím podívejte. Děkuji. Pane Gocolino, chcete uzavřít diskuzi? Já si myslím, že je v té debatě opravdu hodně eh, názorů. Ta debata je bohatá. Já v pondělí tedy do pondělí počkám na ty pozměňovací návrhy a pak budeme pracovat společně. Myslím si, že politika soudržnosti, byť je tedy v té definice poměrně rigidní, eh, takže eh, je také především v té sociální oblasti poměrně inovativní. To si myslím, že je taková novinka. Hovořila o tom i paní komisařka Kretu. To si myslím, že je skutečně důležitá novinka. Thank you, thank you very much. Děkuji. Pouze připomenu závěrečnou lhutu pro poznací návrhy. Je to pondělí, pět hodin eh, dopoledne, eh, odpoledne eh, 8. ledna, 18. Eh, ledna. Eh, máte ještě něco? Nemáte? Dobře, takže připomenu eh, příští zasedání 25. ledna v pondělí odpoledne. Budeme mít mimořádné společné zasedání s mm, dalším výborem. Bude to slyšení o urbání agendě. Návrh programu vám bude brzy rozeslán. Doufám, že co nejdříve. A naše příští pravidelné setkání se bude konat 15. února v pondělí odpoledne a 16. února dopoledne v úterý. Tímto končím zasedání a ty, kteří nejsou pozváni na schůzi koordinátorů, ty prosím, aby opustili velmi rychle místnost. Omlouvám se za to, ale nemáme čas. Děkuji také tlumočníkům, říká paní předsedkyně. A připomínám koordinátorům, že budeme mít tlumočení do 12 hodin 30 minut a potom budeme muset pokračovat v angličtině.